Voilà, chers collègues, on va reprendre euh, la séance hein, pour ne pas prendre de, de retard. Drazí kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání, abychom se nedostali do spoždění. Dostali jsme se k bodu 10, což je dopad převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci soustředí komise na její delegace pro poskytování pomoci. Drazí kolegové, Eh, je nám ctí dnes na našem výboru pro zahraniční záležitosti přivítat pana Karla Pixena, který je členem od roku 2006 eh, a který eh, pracuje od poloviny dubna v zahraniční v Evropské vnější službě. Byl také evropským poslancem a vícekrát vykonával funkci v bruselské vládě. Dovolte bych vás přivítala minulý týden byl na rozpočtové kontrole schváleno vaše jmenování do účetního dvora. Díky vynikajícím vztahu mezi účetním dvorem a Evropským parlamentem pan Pixten přijal naše pozvání, abychom pohovořili ke zprávě číslo 1 z roku 2001 Evropského účetního dvora o převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci soustředí komise. Připomínám vám, že náš výbor má dát své stanovisko vedle výboru pro rozvoj, který je příslušným výborem pro zprávu z vlastní iniciativy. Naším zpravodem je pan Mavro Nikolas, takže bych vám navrhla, abychom přistoupili k první výměně názorů a navrhuji tedy, abychom dali nejprve slovo panu Mavro Nikolasovi a pak dám hned slovo panu Pixenovi. Prosím, pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Rád bych poblahopřál panu Kašmarkovi za jeho návrh zprávy týkající se dopadu převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci ústřední komise na její delegace pro poskytování pomoci. Dále bych chtěl přivítat pana Karla Pixtena, člena účetního dvora. Chtěl bych mu poděkovat za to, že přišel na dnešní zasedání našeho výboru. Role Evropského parlamentu je mimořádně důležitá pro realizování silné zahraniční politiky cílem rozvoje a priority Evropské unie budou ještě více posíleny v rámci zahraniční evropské politiky, která je posílena. Jedná se o převod pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z ústředí komise na její delegace a rád bych řekl, že kompetence Evropské vnější služby představují velice důležitou část pro otázku programování a plánování pomoci, zejména po Lisabonské smlouvě, podle níž odpovědní za plánování a výstavbu programu a realizování vnější pomoci je Evropská vnější služba. Je třeba zdůraznit spolupráci mezi oběma institucemi, aby bylo dosažení, dosaženo rovnováhy mezi kompetencemi a mm, aby se docílilo ještě účinnější pomoci. A co se týče převodu pravomocí na jednotlivé delegace, to může přispět k rychlejší pomoci, k účinné pomoci, k její vyšší kvalitě a zároveň to umožní lepší a transparentnější řízení evropské vnější pomoci. V současném okamžiku je třeba také hovorit, hovořit o rozdělování lidských zdrojů na jednotlivé delegace. To je e, záležitost zásadního významu a proto se jí také ve zprávě věnujeme. Personál, který se stará o zahraniční a vnější pomoc, musí být navýšen, ale je také třeba, aby tam byli permanentní zástupci. To znamená, e, že je třeba, abychom měli zaručeno pokrač, kontinuitu a pokračování kvalitních služeb. Je nezbytné zlepšit rovněž technickou kontrolu na úrovni delegací, ne pouze z hlediska kvality řízení, ale také pro umožnění lepšího dosažení stanovených cílů. Delegace disponují, aby delegace mohly disponovat nezbytnými zdroji a expertízou eh, pro účinnou práci, je třeba podpořit jejich práci na radě existuje neoficiální pracovní dokument, existují některé členské státy, které vyžadují větší účast na vypracovávání programu a plánování evropské vnější pomoci, eh, protože poskytují třetinu diplomatů eh, pro Evropskou vnější službu. Skupina socialistů a demokratů se domnívá, že nezbytná změna pro plánování Evropské vnější služby by měla být skutečně řízena s největší pozorností a rozhodně se musí zabránit tomu, aby evropská vnější pomoc byla jakýmsi způsobem eh, znárodňována či nacionalizována. jsme ochotní diskutovat se členy komise, výboru pro rozvoj proto, abychom obohatili text jejich stanoviska a abychom ho obohatili o připomínky tam, kde se nám to jeví příznačné. Jsme limitováni co do délky textu, to znamená, <clears throat> že bychom možná po prezentaci pozměňovacích návrhů doplnili ještě to, či ono. Chtěl jsem poděkovat sekretariátu našeho výboru, našem spolupracovníku za jejich vynikající pomoc. Děkuji. Děkuji, předám slovo panu Pixtenovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak už jste to připomínala, nepřicházím do Evropského parlamentu poprvé. Ale je to poprvé, kdy jsem zde ve, u vás ve výboru. A chtěl jsem vám poděkovat vám konkrétně, paní předsedkyně, eh, zpravodajům a všem členům eh, výboru za toto pozvání. Obecně, jak nepochybně víte, účetní dvůr předkládá zprávy u parlamentního výboru Kokobu pro kontrolu rozpočtu. A je nepochybně zajímavé pro mne i pro vás že mohu promluvit eh, s vámi na vašem eh, specializovaném výboru pro zahraniční záležitosti. Chci vám tedy za pozvání poděkovat. Abych tedy uvedl dokument týkající se převodu pravomocí. Především bych rád poblahopřál vašemu zpravodaji za dokument, který připravil. I think he took very well note of... Já myslím, že velice dobře zohlednil naši zprávu o přenášení pravomocí. Myslím, že se mu opravdu podařilo vystihnout podstatu debaty. A to se také odráží v dokumentu vašeho zpravodaje. Nejprve bych chtěl říct několik věcí spíše o tom čem v podstatě spovídá, spočívá <laughs> převod pravomocí. A potom přejdu k našemu auditu, zjištění z našeho auditu. A za třetí bych to uzavřel několika poznámkami. Jak všichni víte, proces převodu pravomocí začal v roce 2002 a byl dokončen v roce 2004. Takže to trvalo zhruba až tři roky, než se podařilo celý proces zavést. A jak jistě víte, Evropský účetní dvůr už prováděl audit převodu pravomocí. Provedl audit v roce 2005, ale výsledky, to hodnocení bylo obecně kladné, ale samozřejmě v roce 2005 to bylo těsně po ukončení procesu převodu pravomocí, takže bylo trošku příliš brze na to, abychom posoudili skutečný dopad procesu převodu pravomocí. A proto v roce 2009 v komoře 3, tehdy se tomu říkalo skupina 3, teď máme ty komory, jsme se rozhodli, že provedeme druhý audit procesu převodu pravomocí. A o tom teď právě mluvím. A ten audit jsme udělali ze tří důvodů. Prvním důvodem je to, že období od konce procesu převodu pravomocí, které uplynulo, bylo pět až šest let a proto jsme se říkali, že už by to mělo všechno dobře fungovat a tak se na to podíváme. Jak to probíhá naživo? A druhý důvod bylo chystané zřízení Evropské služby pro vnější činnost, což, jak všichni víte, začalo letos, na začátku roku. A třetí důvod pro ten druhý audit procesu převodu pravomocí byla skutečnost, že zhruba 80 té dosti značné pomoci, kterou spravuje komise, se uplatňuje právě na základě systému převodu pravomocí nebo převedených pravomocí. Takže komise každý rok vynakládá 8,5 až 9 miliard eur a Evropská unie tedy je zdaleka nejdůležitější mašinérií poskytování rozvojové pomoci v Evropě, ve světě, takže ty částky jsou značné a 80% z těchto částek se vydává prostřednictvím systémů převedených pravomocí. Audit se zaměřil na tři hlavní důvody pro celý proces převodu pravomocí. Komise zahájila převod pravomocí z toho důvodu, že chtěla zrychlit poskytování pomoci, komise chtěla zvýšit kvalitu poskytování pomoci a dělat také, aby ty finanční postupy byly odolnější, stabilnější. Takže když se podíváme, jaký byl rozsah toho auditu, chtěli jsme řešit právě tyto tři otázky. Rychlost poskytování pomoci, kvalita poskytování pomoci a stabilita finančních postupů. A nyní zjištění z auditu. Rád bych vás s těmi výsledky seznámil ve dvou skupinách. Za prvé, čeho komise dosáhla a za druhé, zdůrazníme, co je potřeba ještě udělat. Takže, co se komisi podařilo? Když se podíváme na rychlost, na stabilitu finančních postupů a když se podíváme na kvalitu. Co k tomu můžeme říct? Pokud jde o rychlost, dá se říct, že komise v důsledku převodu pravomocí byla schopná přislíbit a vydat víc pomoci od konce tohoto procesu. A někteří z vás je zcela jistě všechny tyto věci ještě dobře pamatují. V minulosti byla celá řada spoždění při poskytování rozvojové pomoci. a tomu se bylo, tomu se bylo možné do značné míry vyhnout. Takže z hlediska rychlosti byla komise schopná od konce převodu pravomocí přidělit a vyplatit víc rozvojové pomoci. Takže rychlost se jednoznačně vylepšila. Také se dá říct, když se podíváme na finanční postupy, které v důsledku převodu pravomocí byly vylepšeny, a třetí věc, kvalita. Kvalita poskytované pomoci. To není tak jednoznačné jako u těch předchozích dvou věcí. Viděli jsme, že kvalita poskytování pomoci se sice zlepšila, ale, a to si můžete také přečíst v tom dokumentu, můžete si to přečíst ve zjištěních z auditu, způsob, jakým se kvalita poměřuje, je možné vylepšit. Takže my se domníváme, že se příliš zatím vychází z vnějších systémů monitorování, nebo z toho, co nazýváme ROM. Takže, protože zatím Máme zhruba 130 delegací v této oblasti. Je toho a může toho být nutné udělat víc na úrovni delegací. V tomto ohledu ta zpráva přichází se dvěma doporučeními. Za prvé, delegace samotné by měly hodnotit účinnost veškeré poskytnuté pomoci aby komise mohla podávat zprávy vám, aby vám mohla podávat zprávy o účinnosti poskytované pomoci. A také se domníváme, že hodnocení v komisi ex post by mělo také zahrnovat kvalitativní hodnocení. A tady je velice důležité to slovo kvalitativní. A kvantitativní také, věci, které se dají poměřovat. Když například mluvíme o negramotnosti, pak je důležité, abyste byli schopni poměřovat, do jaké míry ta negramotnost v příslušné zemi je. A nedíváme se jenom na peníze, které jsme vydali na boj proti negramotnosti, ale díváme se na výsledek. Neboli na to, jestli se zlepšila negramotnost. Takže poměřování je velice důležité. A druhá věc, když se podíváte na ta stará zjištění, co ještě zbývá udělat? My se domníváme, že je možné posílit zprávu komise a audit poukázal na tři oblasti, které teď vyžadují společnou pozornost. Mimo jiné Evropská služba pro vnější činnost. Jedna věc, kterou je třeba řešit, je problém se sledováním, s podáváním zpráv komise a potom parlamentu a také hodnocení v rámci systému převedených pravomocí. Druhá věc se týká podpůrné úlohy centrály. Tam nás ještě také čeká určitá práce. A pak také máme výzvy v oblasti personální. Ty jsou pořád ještě obrovské. Když se podíváme na sledování, hlášení a hodnocení, delegace by měly systematicky provádět sledování a tady klademe důraz na slovo systematicky, nejenom občas, a v rámci celkové strategie sledování pro každou delegaci, pro každou z těch 130 delegací. V době auditu jich bylo 111. Od poloviny roku 2009 do roku 2010. Také se domníváme, že interní systémy podávání hlášení by se měly spíše zaměřit na výsledky, které bylo dosaženo na základě poskytnuté pomoci, s důrazem na kvantifikaci těch výsledků. Samozřejmě to komise neusnadňuje život, my to víme, ale také si myslíme, že je to velice důležité pro evropské daňové poplatníky a také pro parlament, aby bylo možné věci kvantifikovat, změřit. A z toho pak se vyvodit závěry. V tom ohledu, jestli byly naplněny cíle, jestli máme kýžené výsledky nebo ne. podpůrná role komise a tady odkazuji na stranu 31, odstavec 51 a další v tom dokumentu. Je třeba říct, že mezi pracovníky v DEVKO, tak se tomu teď říká, je vysoká fluktuace mezi pracovníky. A tady hrozí takzvaná ztráta institucionální paměti, jak my tomu říkáme. A také potřebujeme lepší vodítka pro politický dialog. Vy víte, že spousta pomoci má podporu rozpočtové podpory. To je důležité pro zprávy vlastně rozpočtu, ale když se něco změní na úrovni delegace, hlediska zprávy a výkladu, když to přejde z projektu na politický dialog, potřebujeme jiné dovednosti. Takže centrála se musí zamyslet nad tím, jaké dovednosti v tomto ohledu potřebuje. A pak tady máme tu výzvu v personální oblasti. Vy víte, že politika, personální politika v období 2007 až 2013 znamená další výzvy pro komisi. Jde o pracovníky, zdroje, to je potřeba spravovat. A my se domníváme, že je tady prostor pro analýzu využití stávajících zdrojů na pracovníky a také prostor pro úzkou spolupráci mezi komisí na jedné straně a členskými státy na straně druhé. Není nutné, aby v rozvojovém světě komise i členské státy dělaly stejné věci musí spolupracovat. Něco, co dělají členské státy, třeba nemusí dělat komise a naopak. A je možné provádět výměnu zkušeností. Takže z hlediska spolupráce mezi komisí a členskými státy nás ještě čeká hodně práce. Pokud jde o lidské zdroje, tady bych připomněl několik čísel, která uvádí zpráva. Když se podíváme například na delegace, uvidíme, že 20 pracovníků jsou nebo byli v tom období auditu úředníci EU, 30 byli smluvní pracovníci a v 50 místní pracovníci. A to představuje problém, protože když máte hodně místních pracovníků, máte hodně dočasných pracovníků, i na úrovni centrály, nebo slovní pracovníky třeba na tříleté období, oni pak musí odejít z komise. Přicházíte o hodně zkušeností, o hodně informací. To je jeden ze závěrů této zprávy. Na úrovni personalistiky je celá řada problémů z hlediska převodu pravomocí. A na závěr bych ještě, paní předsedkyně, rád uvedl několik věcí. Od začátku tohoto roku máme Evropskou službu pro vnější činnost. Samozřejmě jsme si velice dobře vědomi konkrétních rizik, která se pojí se zřízením Evropské služby pro vnější činnost. Dle mého názoru a dle našeho názoru je potřeba podívat se na několik věcí. Na úrovni delegací je podle mě nutné najít správnou rovnováhu mezi diplomatickou rolí a rolí z hlediska poskytování pomoci. To znamená, ty úlohy uvnitř delegací se mění, nejde už jenom o poskytování pomoci prostřednictvím různých programů a projektů, Stává se z toho spíše politická role z hlediska obchodu, politické debaty s rozvojovými zeměmi. Takže ta politická role se značně zvýšila a implementace podpory zůstává nesmírně důležitá. A zaslouží si zvláštní pozornost. Další věc, kterou se musíme zabývat, je... Vy víte, jak Evropská služba pro vnější činnost začala pracovat. Víte, jak najímají pracovníky. Já už končím, paní předsedkyně. Takže je možné, že neznají postupy komise. Když se podíváte na delegace a zvlášť když se podíváte na vedoucí delegací, a jistě se mnou budete souhlasit v tom, že někdy trvá nějakou dobu i poslanci nebo pracovníku komise, než přesně víte, jak se točí ta evropská mašinérie. A když si najmete nového vedoucího delegace, dva až tři týdny mu dáte nějaké školení, musíte být opatrní, protože ono to nemusí stačit. I když se ten člověk učí hodně rychle. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, a tím bych své úvodní vystoupení ukončil, paní předsedkyně, je to zmatení, pokud je o odpovědnost Evropské služby pro vnější činnost a DEVKO. A také vám mohu říct, že já nebo my jsme o tom samozřejmě v naší komoře mluvili s komisaři, s vysokou představitelkou paní Aštonovou a také s panem komisařem Píbalksem. Takže na závěr bych řekl, že jsme to zatím ještě nenaplánovali, ale předpokládáme, že v blízké budoucnosti proběhne audit Evropské služby pro vnější činnost. A tím bych se vrátil k tomu, co jsem říkal úplně na úvod. Musíme najít správnou rovnováhu kdy udělat audit teď, za rok, za dva roky, nebo až potom, co nám Evropská služba pro vnější činnost tři nebo čtyři roky bude fungovat. To musíme v naší komoře rozhodnout. Já vám děkuji, paní předsedkyně, za trpělivost a děkuji také zpravodaj a ostatním členům výboru za trpělivost. A děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Vyksene, za vaši prezentaci, byla nesmírně zajímavá a nyní zahájíme diskuzi. Předám především slovo panu Predovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem stínový zpravodaj za EPP a proto mne tato diskuze zajímá. Je pro mne velmi důležitá. Zakládá se tedy na zprávě pana Mavronikolase a chci vám eh, poděkovat eh, za eh, tyto detailní informace, která, které jste nám nyní poskytnul. Důležité je, abychom společně prodiskutovali ve výboru, jak zlepšovat způsob řízení mm, vnější pomoci. Sedm let po té, co byla tedy prohlášeno, že bude převod pravomocí. Účetní dvůr přijal eh, v březnu eh, zprávu, která nám prezentuje pozitivní závěry. Vidíme, že dochází k určitému vývoji. A vedle toho stanoviska, které předložil pan eh, Mavro Nikolaus, chtěl jsem ještě poznamenat následující. Tyto poznámky se pravděpodobně také promění v pozměňovací návrhy. V odstavci 1 se hovoří o cílech eh, převodu pravomoci v oblasti řízení vnější pomoci soustředí komise na delegace. Jednou eh, důležitou věcí je viditelnost vnější pomoci EU ta nám musí ležet na srdci. Zejména v Lisabonském procesu je toto důležité. A vzhledem k tomu, co nám také říká účetní dvůr, komise se musí snažit ještě více, aby dokázala zhodnotit skutečný dopad této činnosti. To znamená, že eh, je zapotřebí mít pro, mm, programy zaměřené na zodpovědnost v této pomoci, ale také naše programy musí být viditelnější. A potom je to odstavec 2, o kterém tedy jsem chtěl hovořit v této zprávě pana Mavro Nikolase. Mám na mysli především politiku sousedství. Zde se píše, že je e, třeba zvažovat nižší politiku celé EU, ale to by mohlo způsobit e, určitý zmatek, to, to by se stát nemělo. Potom k třetímu odstavci bych rád poznamenal, že to je jeden z bodů, který byl uveden i ve zprávě účetního dvora. A tento závěr by možná měl být trochu um, jemněji vyslovený. Um, snad ne příliš, ale tady se píše, že by bylo zapotřebí umožnit určitý optimální poměr mezi počtem míst v oblasti politiky, obchodu a rozvoje pomoci v delegacích. Já si ale myslím, že záleží na jednotlivém kontextu. Měli bychom být flexibilní. Optimální poměr nelze stanovit nějak abstraktně. Silně závisí na situaci, v níž se daná delegace nachází. Jasné je, že zde musí být určitá konzistentnost celkově ve vnější eh, pomoci. A pak je tady věc, která není ve stanovisku zmíněna, ale měla by zde být, protože je velice důležitá podle mne, to je zvěnovat mimořádnou pozornost spolupráci mezi delegacemi Evropské unie a ambasádami členských států. Takováto koordinace by obě dvě úrovně zastoupení Eh, uvedla do jakési komplementarity a zároveň by to umožňovalo účinnou eh, vnější pomoc a skutečně konzistentní zahraniční politiku. Děkuji. Děkuji vám, pane Predo. Předám slovo panu Lukovi Bagerovi z komise. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bude to relativně stručné. Komise sdílí ve velké míře závěry zprávy účetního dvora. Tato zpráva ukazuje eh, a argumentuje o tom, že eh, dopad převodu pravomocí v oblasti řízení vnější eh, pomoci z ústředí komise na delegaci je úspěšný. Jsou tu určité omezené potíže. Týká se to například lidských zdrojů Votre rapporteur, Mavro Nicolas, dans son rapport. Pan Mavro také na toto poukazuje ve své zprávě. Eh, ne pokaždé je vše eh, k dispozici. Někdy je zapotřebí se měřit více na, de, na detaily. U hospodářské politiky je pravděpodobné, eh, že bude zapotřebí dalších pracovníků do budoucnosti. Ehm, nicméně budeme muset vypořádat s tím, že budeme mít méně personálu, ale budeme muset pracovat eh, lépe. Co se týče eh, tabulkových míst eh, v delegacích, je zapotřebí, aby lépe využívána tato místa, aby byla lépe zaměřována na řešení jednotlivých programů pomoci. Pak u iniciativ komise je zapotřebí se zaměřit na lepší rozdělení pracovních eh, úkolů v jednotlivých delegacích. A také doufáme, že nové směry týkající se rozvojové pomoci by mohly umožnit lepší koncentraci eh, prostředků a lepší koordinaci a že to celkově lépe ovlivní eh, pozitivním způsobem i využití expertních znalostí v delegacích. Děkuji. Slovo má pan Mavro Nikolás, aby mohl uzavřít toto téma. Děkuji. Myslím, že vzhledem k tomu, že se jedná o prvotní výměnu názorů, eh, že mohu říci, že plně souhlasím s tím, co řekl pan eh, Pixten. Jeho přítomnost a jeho prezentace poskytla celou řadu informací. Umožnil nám také, abychom si vyměňovali informace a názory eh, i u odvětví, o kterých jsme dříve takto diskutovat nemohli. A teď jsem slyšel, že eh, takovéto iniciativy zaměřené na optimalizaci vnější pomoci lze um, uspořádat. Samozřejmě zapotřebí, aby delegace mezi sebou spolupracovaly, aby spolupracovaly případně s ambasádami tam, kde existují a eh, také je třeba, abychom vypracovali takový text, který eh, bude patřičně zohledňovat důležité prvky eh, této eh, tématiky. Musíme také vyjasnit hlouběji eh, ta místa ve zprávě, která lze ještě zlepšit. A chci poděkovat všem kolegům, kteří promluvili. Mám pocit, že naše práce bude skutečně reprezentativní, konzistentní a bude na eh, úrovni eh, této oblasti aktivity EU, která také může zlepšovat imiž Evropské unie ve světě. Děkuji. Desátého ledna v poledne je lhůta pro pozměňovací návrhy. Ve výboru se bude hlasovat 31 a věk budou 9 29.2. Děkuji vám a nyní přejdeme k dalšímu bodu, jímž je bod číslo 11. Zpráva o 11. meziparlamentním setkání Evropského parlamentu Palestiny v Gáze 30. října až 3. listopadu 2011. Předám slovo kolegovi Pronisosi de Rosa, eh, který je eh, předsedou této delegace pro vztahy s Palestinou. Uh, thank you very much. Uh, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A také děkuji členům AFETu za příležitost podat tuto zprávu. Já myslím, že je opravdu důležité, aby delegace podávaly AFETu zprávy. Abychom všichni věděli, co vlastně děláme. a abychom si každý nedělali to své, aniž bychom věděli, co dělají ostatní. Tato navštěva se zaměřila na Gázu. V průběhu roku už jsme předtím navštívili západní břeh. A vzhledem k různým omezením a problémům při přesunech nejde navštívit západní břeh, východní Jeruzalém a Gázu současně. Fyzicky to prostě nejde. Proto jsme to rozdělili na dvě části a při této příležitosti jsme byli v Gáze od neděle 30. do pátku, myslím, že to bylo 3. nebo 4. nebo čtvrtek 3. listopadu. A samozřejmě hlavním účelem naší návštěvy bylo navštívit členy Palestinské rady. A vůbec poprvé jsme se v Káze sešli se všemi politickými frakcemi. V minulosti bylo možné sejít se jenom se stranou změna a reforma. Pod tímto názvem se Hamas současně ve volbách. Nicméně při této příležitosti vzhledem k dohodě a usmíření, kterou podepsal Hamas i Fata, jsme měli možnost setkat se se všemi politickými frakcemi. A nebo jsme říkali, že nechceme nikoho. Také jsme žádali, aby to bylo v budově PLC a k tomu také došlo. Takže alespoň v určitém smyslu to byla historická událost, protože jsme se sešli s lidmi z Fatah, z Hamasu, z PLP i s celou řadou nezávislých zástupců. A proběhly velice živé a diplomaticky řečeno upřímné diskuze o celé řadě věcí. Samozřejmě byli jsme k sobě zdvořilí, ale dali jsme jasně najevo, že Evropský parlament podporuje demokracii, pluralismus, tolerantní přístup k rozdílům a otevřenou společnost a někteří z našich členů nadnesli otázku trestu smrti. Zástupci Fatah nás ujistili o tom, že se připojili k partnerství pro demokracii Rady Evropy a v této dohodě se tedy mimo jiné zavázali k tomu, že zruší trest smrti a jsou odhodlení to udělat. Zástupci Hamásu nemluvili tak jednoznačně, a říkali, že tomu rozumí tak, nebo že to vidí tak, že i některé evropské státy mají trest smrti, nicméně my jsme ukázali na to, že žádný členský stát nemůže být členem Evropské unie a současně mít trest smrti podle zákona. To byl tedy jeden takový rozporuplný bod. A další otázka, která byla nadnesena, bylo samozřejmě obléhání gázy. A také jsme řešili otázku svobody slova a médií a také dalších organizací. Mluvili jsme o tom, byli tam nezávislí zástupci PLP, mluvili jsme o tom, že v Kaze není snadné otevřeně pracovat a že oni potřebují podporu Evropského parlamentu, aby se zajistilo, že budou chráněna jejich práva. Samozřejmě říkali, že by bylo mnohem jednodušší, kdyby měli možnost otevřeně pracovat, kdyby nebylo obléhání. Kdyby nebyli, abych tak řekl, na milost té hlavní skupině, která celou oblast má pod kontrolou. A také nám jednoznačně dali najevo, že jsou proto, aby pokračoval odpor, když jsme tlačili na to, co to má znamenat a jakým způsobem chtějí dál pokračovat odporu, tak celá řada jednotlivců říkala, že se domnívají, že jsou otevřené všechny možnosti, ale převážná většina z těch, kdo tam byli, říkali, že mluví o míromilovném politickém odporu. A všechny frakce, které tam byly, podporují iniciativu Hamásu v OSN s tím, že 70 palestinského obyvatelstva, jak v Gaze, tak na západním břehu, myslí, že OSN právě představuje cestu pro mírový pokrok s cílem uznání palestinského státu. A hodně je rozhořčilo rozhodnutí OSN zastavit financování v důsledku rozhodnutí UNESCO, které udělilo členství palestinskému státu v UNESCO. A panoval názor, že platí dvojí standardy. A řada přítomných členů PLC nám říkala, že arabské jaro neprobíhá jenom na jednom místě. A že to je důležité zvlášť pro Evropu. Protože oni opravdu spoléhají na to, že nám záleží na spravedlnosti na Blízkém východě, ale také musí podpořit práva palestinců stejně jako se podporují práva egyptianů, syřanů, libijců a tak dále. To byl tedy, jak jsem říkal, hlavně účel naší návštěvy, ale samozřejmě jsme také byli v ONRA. Mluvili jsme s nimi, té organizace pro uprchlíky, říkali, že mají opravdu málo peněz, aby mohli pokračovat ve školním programu, ve zdravotnickém programu A ten zdravotní program a pracovní místa, která tam mají, končí na konci tohoto roku, dokud nedostanou, pokud nedostanou další peníze. Oni poskytují školní vzdělání zhruba polovině dětí v oblasti Gazy. Je to 230 tisíc dětí. Poskytují také vzdělání v oblasti lidských práv pro tyto děti, učí o holokaustu, vysvětlují jim usnesení OSN. A také poukázali na to, že asi 10 tisíc dětí v Kaze je mimo školní systém, protože žijí v oblastech Kazy, které označili za vzdálené a UNRWA tam nemá dosah vzhledem k té situaci a k těm problémům, kterým obyvatelstvo čelí. Není pochyb o tom, že Gaza je v podstatě pořád otevřené vězení. V podstatě neprobíhá žádná hospodářská činnost. Asi 5 hospodářské činnosti tam byla už před obléháním. Přes ten jediný přechod z Izraele do Gázy prochází hodně věcí, ale je to asi 40% toho, co potřebují z hlediska zboží. Samozřejmě exportu nedochází a kromě pomoci tam není ani v podstatě žádný import. Čas jim podaří dostat dovnitř nějaký stavební materiál, oni potřebují postavit asi 100 škol a prostě je nemohou postavit, protože nemají stavební materiál. Hodně stavebního materiálu přichází přes tunely na hranici s Egyptem, A samozřejmě Ondra se nemůže, nemůže ten, na to materiál využít, protože ten se dováží nezákonným způsobem. Propozuje se 12 tunelů. Existují zcela nepokrytě. Na některé občas Izrael útočí. Ale v podstatě neplatí žádná omezení, pokud jste v Gaze můžete nakupovat, když ne, tak jste závislí na pomoci, ale 50% lidí v Gaze závisí na mezinárodní pomoci. Asi 50% obyvatelstva je mladších 15 let. A v zásadě to odléhá, obléhání ničí obyvatelstvo. A jedna z nejhorších věcí, na které jsme narazili, byla ta, že od března 2010 bylo zastřeleno 29 dětí izraelskými vojáky v Gaze, protože se příliš přiblížili k hranici Gazy. Izrael uplatňuje 30-metrovou zónu na straně Gazy, na izraelské hranici. A teoreticky, pokud někdo vstoupí do té 300-metrové zóny, hrozí mu, že bude zastřelen. Podél celé hranice jsou cedule, na kterých se píše, že když tam vstoupíte, budete zastřeleni. Ty děti byly ve věku od 13 do 17 let a 13 nebo 19 těch 29 bylo mimo tu zónu. Ty děti zastřelili do rukou, do nohou, jedno dítě do hlavy. Nebyli zastřeleni, byli postřeleni. Ale dokážete si představit, jaké to je, a jaké to je pro jejich rodiny, které se pak musí o ty děti starat. Takže já předpokládám. A ještě než to uzavřu, měl bych asi také říct, že samozřejmě mohu odpovědět na případné otázky. Setkali jsme se také s nevládními organizacemi, s ženskou skupinou, navštívili jsme jednu ze škol, byli jsme ve vodárně, mluvili jsme o situaci s vodou v Gaze, Tento systém je téměř zcela zničený. Pokud se to nebude rychle řešit, tak vodní nádrže eh, ve vodních nádržích bude slaná voda, protože tam ta voda není pořádně ošetřená. Ta situace v Gaze je opravdu špatná. Já nevím, jestli to má nějaké jiné řešení než tlak mezinárodního společenství na ukončení obléhání. Už nám bylo řečeno, že tomu obléhání došlo, že byl zadržen a držen ten izraelský voják, který už je teď zase doma. Nicméně přišel čas, abychom situaci v Gaze brali opravdu vážně. S těmi lidmi by se tam nemělo zacházet tak, jak se s nimi zachází. A ještě jedna věc na závěr, kterou bych asi měla říct – také jsme se sešli s některými z vězňů, které nedávno propustili. V rámci té výměny z Galida Šalida, Šalita, od velice mladých až po velice staré, jeden člověk byl v té věznici 25 let. Byla to taková schůzka, ze které až mrazí. Pořád ještě jsem odhodlaný bojovat za ustavení palestinského státu. Někteří z nich měli vztek na Evropu, protože otázce vězňů věnujeme malou pozornost. V Izraeli, v izraelských věznicích je pořád ještě pět tisíc palestinců. Já myslím, že asi 160 z nich jsou děti, 22 jsou volení členové PLC, kteří byli zatčeni také v době, když byl zajat Galit Šalit. To byla reakce na jeho zadržení. A pořád ještě ve vězení jsou. Takže já myslím, že je to problém. Možná, že výbor pro zahraniční otázky by mohl vypracovat zprávu. Protože delegace nemá právo dělat zprávy, kromě toho, že podá zprávu vám tady. Možná, že AFED by mohl zpracovat zprávu z vlastního podnětu o situaci v Gaze. Členové PLC by určitě byli ochotní pomoct a jsem si jistý, že i ostatní. Ale já si myslím, že se musíme opravdu vypořádat s podmínkami, které tam panují. Protože to v podstatě vede jenom k tomu, že vyrůstá nové pokolení, nová generace mladých lidí, kteří budou k Izraeli pocitovat pouze nenávist, pokud tu situace rychle nezměníme. A my potřebujeme dva státy. Izrael, který míru milovně žije se svými sousedy a sousedy, kteří míru milovně žijí s Izraelem. Potřebujeme seriózní dlouhodobé řešení. A k tomu musíme začít teď. Musíme začít řešit situaci v Gaze. Děkuji vám. Euh, Děkuji vám, pane Daroso, za tuto zprávu. Předám slovo paní Kiel Nielsen. Já se omlouvám. Chtěla jsem dodat několik prvků. V tutéž dobu, kdy eh, výbor pro eh, ženská práva se také mm, odebral do Gazy, podobně jako tato delegace, výbor FAM se zabýval statusem žen v této oblasti a problémy žen. Využiji tedy příležitosti k tomu, abych přidala několik informací, které se týkají žen v Gáze. Setkali jsme se s výborem žen z Gázy, také jsme se sešli nebo navštívili jsme místo, kde tedy pracují eh, ženy, eh, ženy v Gaze trpí dvojím útlakem. Útlakem, kterým trpí hodně žen eh, na této planetě, způsobené patriarchální společností, a také eh, trpí tímto blokem, toto blokádou. A to je věc, která je opravdu strašná. Situace žen v Gaze je věc, kterou se často nevidí. Je to opravdu něco strašného. Jak řekl pan Derosa, většina obyvatel Gazy jsou děti. Jsou to děti, kterým je třeba eh, dávat potraviny, krmit je, starat se o ně. A v podstatě to jsou ženy, které se věnují dětem a musí čelit všem těmto potížím, stojí frontu, aby eh, se na ně dostalo jídlo, a, eh, aby obdrželi teda tuto pomoc, která pochází eh, také z Evropy. A tyto ženy navíc musí čelit všem eh, dalším potížím, jako je například nezaměstnanost, která je hodně vysoká v Gaze. Situace žen v Gaze je tedy opravdu velice závažná a to musím zdůraznit. Eh, chtěla bych vám vyprávět takovou věc. Pokud jste viděli film Prase v Gaze, to je film, který se teď dává v Belgii a ve Francii. Mohu vám říci, že tento film, který je tedy komedií, v tom kontextu, který se ukazuje v tomto filmu, musím vám říct, že ten kontext skutečně odpovídá ehm, realitě. A je to tak. Kromě jiného, pokud jste ten film viděli, je tam takový drobný příběh, který se týká nákopu Viagry. Jeden eh, herec tam posílá dítě pro Viagru do lékárny a náhodou tedy eh, to není, protože ženy v Gaze říkají, že Viagra je skutečně jedním z produktů, který prochází tím eh, podzemním tunelem. Protože muži se nudí, nemají co dělat v Gaze ušetří vás detailů, ale ženy nejsou příliš šťastné tímto každodenním životem v ghetu Jimše Gaza. To jsem tedy chtěla dodat ke zprávě pana Derosy. Děkuji. Předám slovo paní Gomez. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegyni Kiel Nielsen a panu Derosovi za jeho zprávu. Nemusím dodávat, že cítím solidaritu s obyvateli Gazy. Je to opravdu ostuda pro nás všechny, co se tam děje. Je to národ, který opravdu silně respektuji. Jsem, mm, já jsem přítelkyně izraelského národa a nemyslím si, že situace, která nyní je eh, v Eh, Gaze, že by mohla nějak prospívat eh, Izraelcům. Já se obávám, že situace eh, mírových snah na Blízkém východě, že se nedostane mm, nyní dále, protože veškeré, veškerá jednání jsou ve stavu zmraženém, ehm, nic se neděje, všechno stojí. Eh, paní Eštnová nejeví eh, velký zájem o nějaké eh, posílení tohoto jednání. Ehm, je to jaksi mimo hledáček, hledáček zájmu v Evropské unii. Takže je zapotřebí, aby parlament také hrál svoji úlohu právě teď a měl by na sebe převzít iniciativu. Chtěla bych navrhnout, aby právě náš výbor pro zahraniční záležitosti na sebe vzal tuto iniciativu a vypracoval tedy zprávu o situaci v Gáze, abychom vynakládali tlak na to, aby se situace vyřešila. Také se domnívám, že kvůli té situaci v Gaze a kvůli tomu, co se tedy týče bilaterálních vztahů mezi Izraelem a Palestinou, Eh, bychom měli zvažovat i kontext eh, arabského jara. Nedávno jsem viděla strašný eh, dokumentární film o, o situaci, která je v Egyptě, na Sinaji, kde se obchoduje s emigranty, kteří bývají hm, někdy využíváni pro odejmutí orgánů. A tato situace opravdu je velice nebezpečná nejen pro ně, ale pro celý svět, pro všechny. A to je věc, která je nebezpečná i pro Izrael. A proto bych ráda podpořila tu myšlenku zprávy, o které hovořil pan profesor Zerusa. Pan Lasbergis má slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku na pana Derosu. protože on má výjimečnou příležitost být tady, mluvit, mluvit z politiky v Gaze. Samozřejmě vedoucí představitelé této části Palestiny, vůdci Hamasu, se teď obracejí na Fatah, to je pozitivní, ale možná byste nám mohl říct, jestli v obou případech máte pocit, že oni mají nějakou jasnou představu o tom, jak by měl ten stát vypadat, včetně hranic. A jestli mají stejný názor na to, jak žít se sousedními státy. Podobně jako Izrael. mají jasnou představu a zhodnou se na té představě, jak Hamas, tak Fatah? A dá se doufat, že do budoucna bude mít Palestina jedno jediné vedení? A nebo dvojí vedení, které bude spolu soutěžit? A bude mít jiný postoj k Izraeli nebo obecně ke svým sousedům? Je Gaza nebo Palestina připravená stát se domovem milionů obyvatel, kteří žijí v uprchlických táborech? Jak se na to dívají z tohoto pohledu? A vidí tento stát jako jakési místo, kam by mohli přijít? Samozřejmě já myslím, že není možné integrovat takový počet lidí, protože kaza už je teď přelidněná. A pak jak vypadají vyhlídky do budoucna pro palestinský stát? S tím, že by uzavíral mezinárodní smlouvy, například v oblasti vojenské bezpečnosti, s Iránem, s Ruskem, s Čínou. A v tom případě by měl vzájemnou povinnost obhajovat například Čínu. Čína by měla povinnost obhajovat Palestinu, bránit Palestinu. A bylo by to součástí mezinárodní agendy, nebo by to případně muselo schvalovat OSN. Vidí to tam tak, že to do toho regionu přinese spíše mír nebo další hrozby? A když jste mluvila s Hamasem, říkali něco o těch přeshraničních přestřelkách? O tom, že se střílí na izraelské vesnice? My víme, že při takových přestřelkách byly také zraněny děti schvalují takové kroky, takový postup, anebo to odsuzují a mají v úmyslu s tím skoncovat. Možná, že teď máme příležitost dozvědět se přímo od vás víc. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane Lensbergis. Chce pan Roderosa k tomu něco přidat? Uh, Já bych rád řekl něco k celé řadě věcí. Já bych ještě poukázal na to, že jsem předsedou DPLC, nejsem předseda ani Fatahu, ani Hamasu. To musí být úplně jasné. Já, když se setkávám se zástupci PLC, tak se setkávám se všemi frakcemi, protože byli zvoleni. Nesetkávám se s nikým, kdo nebyl zvolen, zvlášť se zástupci organizací, které se účastní nějakého násilí. To by mělo být úplně jasné. Já jsem předsedou DPLC a mám se setkávat s PLC. A já doufám, že v příštím roce bude možné zorganizovat meziparlamentní setkání s delegáty ze všech politických frakcí v Palestině, jak na západním břehu ve východním Jeruzalémě, i v Gaze, tady v Bruselu. Takové setkání zatím od roku 2006 nebylo možné a já myslím, že by to bylo opravdu dobré, kdyby sem všichni tito lidé přijeli. A na všechny tyhle věci se můžete ptát přímo lidí, kteří jsou za to odpovědní, a ne mě jako zástupce Evropského parlamentu, protože já mohu říct, jaký je postoj Evropského parlamentu k této věci. Já nebudu mluvit za další organizace, za které nenesu žádnou odpovědnost. Zcela jistě vám pošlu kopii zápisu z těch schůzek, kde zazněly různé názory ze strany různých lidí z různých organizací. A pokud někdo z tohoto výboru tuto zprávu chce, má asi 14 stran, můžete ji dostat. Když mi dáte svou e-mailovou adresu, tak vám ji pošlu. A pošlu ji každému dalšímu členu, který to bude chtít. Jde o to, že my jsme dali jasně najevo, že Evropský parlament je proti násilí ve snaze založit palestinský stát. A většina volených členů PLC, včetně členů Hamasu, i nezávislí, i Fatah, dali jasně najevo, že jsou pro míru mluvní odpor vůči okupaci. Jsou pro vyjednávání. A v různé míře tam zazněly názory, do jaké míry by se měly držet hranic roku 67, vytvořit stát v rámci těchto hranic. Hamas má na to neúplně jednoznačný názor, nicméně řekli svému vedení, že by přistoupili na palestinský stát, který by vycházel z hranic roku 67. Takže tady se názor liší na to, do jaké míry je to závazek a jak dosáhnout toho, aby se zavázali skutečně. A pokud je o ty rakety z Gazy do Izraele, my jsme jednoznačně jménem tohoto parlamentu dali najevo, že to musí přestat. Proto není zá, žádný základ. Je třeba dodržovat mezinárodní právo. Musí dodržovat každý v konkrétní situaci. A nestačí prostě požadovat dodržování mezinárodního práva od Izraele. I palestinské frakce musí dodržovat mezinárodní právo. A mezinárodní právo jasně uvádí, že z žádného důvodu by nikdy neměl být ohrožen civilista. A to jsme jednoznačně říkali těm, s kým jsme se v Gaze setkali. Takže já myslím, že jsme splnili svou roli jako zástupci tohoto parlamentu s tím, že jsme jim dali najevo, jaký postoj zastává tento parlament, jakou politiku uplatňuje tento parlament, ale tady také jasně říkám, že obyvatelé v Kaze a my jsme dali jasně najevo, že co se týče tohoto parlamentu, nám jde o ty lidi, nám jde o palestince. My jako parlament nechceme podpořit jednu či druhou frakci, my prostě zastupujeme zájmy nebo lidská práva palestinců jako takových a je na palestincích samotných, aby rozhodli, jaká bude jejich politická budoucnost. A ještě bych měl říct jednu věc. Já myslím, že nemůžete očekávat, že nějaká společnost bude z politického hlediska jednotná. V Evropě není jediná demokracie, jediná společnost v Evropě, kde je jedna politická strana. My máme všichni tucty politických stran, které jsou aktivní a navzájem mezi sebou soutěží. A tak by to mělo být i v Izraeli, jak to je teď, a mělo by to tak být i v Palestině, tak jak to tam je. Oni mají asi 14 různých politických frakcí na západním břehu v Gaze a ve východním Jeruzalémě. 14. Takže říkat, že mohou mít jenom jednu, že by měli být všichni jednotní, všichni ve fatách, to není realistické. Ale na základě té dohody o, usmíření se mohou dohodnout na tom, jak politicky postupovat ku předu s tím konečným cílem zřízení palestinského státu. Tento týden má proběhnout schůzka za účelem organizace voleb. Budou eh, si stají se zřídit volební komisi, která bude dohlížet nad těmi volbami. A tento parlament snad stejně jako v minulosti vyšle pozorovatele. Ale já myslím, že jedna z hlavních věcí, až budou probíhat tyto volby, bude spočívat v tom, že každý, kdo se jich bude účastnit, bude potřebovat záruku od mezinárodního společenství, od Evropy a od Spojených států, že výsledky těchto voleb budou respektovány. Posledně respektovány nebyly. A to bylo v náš neprospěch v Evropě. Nemá cenu otevírat staré rány, ale skutečnost je taková, že se nám nepodaří zajistit mírovou cestu, mírové zřízení palestinského státu, pokud nebudeme respektovat volbu palestinského lidu ve volbách. Jinak budeme hrát dvojí hru. Nebudeme respektovat demokracii, což je něco, co chceme po ostatních. Takže to jsem chtěla říct. A úplně na závěr, opravdu si myslím, že by bylo užitečné, kdyby výbor pro zahraniční věci zpracoval zprávu z vlastního podnětu. Samozřejmě já nejsem členem tohoto výboru, takže na tom nemohu trvat. Ale myslím si, že by to byl dobrý nápad. A ještě dvě drobnosti, než úplně skončím. Zapomněl jsem říct, že jsme byli na vysoké škole na jedné ze dvou univerzit v Gaze. Na univerzitách v Gaze je asi 50 tisíc studentů. necelých 10 absolventů najde práci. Necelých 10 A já myslím, že další důležitá věc je to, že ani jeden student na univerzitě v Gaze se nemůže zúčastnit programu Erasmus Evropské unie. Ale do Erasmu jezdí desítky izraelských studentů. Je to údajně proto, že studenti do určitého věku nesmí jet mimo Gazu. Jsou určité vztahy mezi univerzitami, na kterých jsme byli, a univerzitami v Evropě, Učitelé jezdit mohou, ale studenti ne. Nemohou využívat té interakce, která, jak víme, opravdu je prospěšná v rámci programu Erasmus. A já si myslím, že to je další věc, kterou bychom měli řešit s izraelskými úřady. S tím, že by těmto studentům umožnili takové cesty. A úplně poslední věc. Já myslím, že to nesouvisí přímo s gazou, ale souvisí to přímo s otázkou míru a smíření mezi Izraelem a Palestinci. A to je otázka Beduínů. Jako izraelsko-arabští občané žije asi 200 tisíc Beduínů a asi 30 tisíc je na území, která okupuje Izrael. izraelská vláda má teď plány. 30 tisíc těchto lidí přesunout do pouště z tzv. neuznávaných vesnic. Do takových jaksi pomal indických, indiánských rezervací. Bez konzultací, bez vody, bez elektřiny. A já si myslím, že to je také další věc, nebo další oblast, kde jsou potlačována lidská práva. A při nejmenším tento parlament musí trvat na tom, že se budou dodržovat normy v oblasti lidských práv. Já jsem přesvědčený o tom, že síla Evropy spočívá v tom, že trvá na uplatňování mezinárodního práva, mezinárodních norem ve vztahu k lidským právům a demokracii. A opakuji, že tento výbor měl by měl udělat všechno, co je v jeho silách, aby zajistil, že palestinci a izraelští arabové nebudou diskriminováni a bude se s nimi zacházet spravedlivě. Děkuji. Děkuji, pan Tanok. Děkuji, paní předsedkyně, já už jsem to říkal mnohokrát v minulosti. Já nepovažuji demokracii, liberální, pluralistickou demokracii čistě za hlasování. Patří k tomu i další určitá základnická práva a svobody a respekt pro menšinová práva včetně osob jiného vyznání a také pokud je o práva žen na Blízkém východě a je mi líto, pane Daroso, já jsem předtím vždycky varoval, je to jakási IRA, což je zakázaná strana v Británii, je to zakázaná teroristická organizace v EU. Charta z roku 84, které se nikdy nevzdali, no, nebo se ani nepokusili pozměnit, má si klade za cíl zrušení židovského státu a podporuje antisemitickou ideologii, takže proč bych já měl tak tu, takovou stranu respektovat, přestože ji zvolila většina obyvatel? To podle mě není demokracie. U mě to demokracie není. A já nerespektuji to, že v Izraeli někdo získá 126% hlasů, co já vím ne, protože kdyby na to přišlo, tak by chtěli říct, že prostě jeden člověk, jeden hlas a basta. To není demokracie. Jde jenom o volby a nebude o to, aby se strany zavázaly k tomu, že budou dodržovat určité základní svobody. A nebo že je pravidelně nebo čas, času vyhodí ti, kdo je zvolili. A ne, že zavedou taková pravidla, která budou znamenat, že není možné uh, vyhodit je nebo vysadit je ze sedla, jakmile budou zvoleni. Takže je sice hezké, že někdo někoho velkou většinou zvolí, ale stejně se ne, tak nezbavíme těch problémů. Děkuji, paní Oken. Mnohokrát děkuji. Jen velice krátce, já bych chtěla odpovědět panu Tanakovi. Bylo by velice dobré, kdybyste se podíval to, kolik je stran v Izraeli a kolik jich uznalo Palestinu. Ani jedna. Ne, ne, pár ano. Ale většina z nich na jejich mapách vůbec Palestina není. Já myslím, že bychom měli respektovat volby, stejně jako v Egyptě. Možná máte jiný názor na demokracii než já. Ale to byla skutečně vůle lidu. Bylo to čisté, bylo to spravedlivé. A pak mám ještě něco ke kolegovi Lenbergisovi. Já myslím, že by bylo báječné, kdyby lidé z bývalého Sovětského svazu podpořili ty, kdo žijí v okupovaném území. Gáza je dokonce oblehaná, to je daleko horší. Ale celá Palestina je okupovaná. A otázka násilí. A my tady v tomto parlamentu samozřejmě souhlasíme, samozřejmě, mnohokrát jsme o tom mluvili, když se podíváte na násilí vůči civilistům, podívejte se na to, kdo se dopouští toho násilí, jsou to ti okupanti. Ano, ty rakety tam byly, to je hloupost, jistě to odsuzujeme, to jsme řekli. Ale dalo by se také říct, že druhá strana také používá rakety, vrtulníky těžké zbraně. A to podle mě není lepší, než když jsou tam ty rakety. A oni zabíjejí. já myslím, že by bylo báječné, kdyby země, které dřív byly okupované, měly větší porozumění pro ty, kdo žijí v okupaci. A já myslím, že většina z našich kolegů v tomto parlamentu i z těchto zemí podporuje naše usnesení, zatím podporovala naše usnesení. A pak ještě jedna věc, velice důležitá věc, z vašeho vystoupení, pane Landbergisi, ty uprchlické tábory. V tomto výboru, a já myslím, že toto je příslušný výbor, to musíme řešit. Protože nikdo se nezabývá těmi obrovskými počty lidí, kteří v takových táborech žijí, zvlášť v Libanonu. A jaký by měl být osud těch lidí do budoucna? Protože je jasné, že mají určité mezinárodní právo, mají právo vrátit se a také je jasné, že to právo nebude dodrženo, protože Izrael ho nedodržuje ale pak to znamená, že my jsme nebo bychom měli být součástí řešení a nejmenom jenom říct třeba Libanonu, musíte se všeho vzdát. A já opravdu prosím, abychom to jednoho dne měli na pořadu jednání. Jak si to představujeme? Jakou máme představu z hlediska těchto obrovských počtu lidí? My jsme o tom mluvili z PLC, ale nemluvili jsme úplně o tom, jak by mohla vypadat budoucnost. My vlastně nevíme. Nevíme, co s tím. To se nedá udělat jenom prostřednictvím peněz. Musí to být i v politické rovině. A já jsem byla v Kaze a v PLC s výborem pro ženská práva, který byl v Kaze v těchto oblastech. A mohu souhlasit s tím, co bylo řečeno o Beduínech, zvlášť o ženách. Izrael to prostě ber tak, že ženy jsou utlačovány, protože to je prostě jejich kultura a s tím se nemusí nic dělat. O těch ženách mezi beduíny, protože tak, jejich kultura je prostě taková. Utlačují ženy. Ne, my bychom měli důrazně tyto ženy podpořit, protože ty jsou budoucností beduínů, bez pochyby. Jsou to úžasní lidé a potřebují naši podporu. Děkuji. Merci, je voudrais remercier tous les... Děkuji, chtěla bych poděkovat všem kolegům a chtěla bych, abychom mohli pokračovat v diskusi k dalším bodům. A skutečně dám ne, kolego Daroso, skutečně máte jenom chvilinku, protože pak musí přijít na řadu další kolegové. Opravdu velice stručně, velmi stručně, jenom chci něco zopakovat. Já rozhodně nejsem mluvčím Hamásu. Nebo Fatah. Já prostě reprezentují hodnoty tohoto parlamentu ve vztahu k PLC. Jistě mohu mít určitý názor, ale co se týče mé úlohy jako předsedy DPLC, já reprezentuji názory tohoto parlamentu a myslím si, že to dělám celkem dobře, celkem spravedlivě. A taky bych chtěl říct, pan Tanok mluví o Provisional IRA. Já jsem z Irska. V době, kdy v roce 69 tato strana vznikla, od toho okamžiku celý svůj politický život stojím proti ním. Ale když jsem se stal v roce 94 ministrem v irské vládě, tak jsem s nimi vyjednával. Míru milovně jsem s nimi vyjednával. Takže je důležité, abychom chápali, že Hamas je organizace, která se vidí jako osvobozenecká armáda, která bojuje za osvobození. Říkejte si tomu, jak chcete. Je to směsice nejrůznějších lidí, od demokratů až po ty, kdo jsou proti demokracii. Jak je to ve všech takových organizacích. A my se musíme snažit mluvit s těmi, kdo chtějí postoupit ku předu, kdo chtějí vytvořit demokratickou a nezávislou Palestinu. Musíme izolovat ty, kdo to nechtějí. A to se vám nepodaří tak, když s nimi zacházíte stejně. Musíte je izolovat a musíte jim říct, je nám líto, s vámi jednat nebudeme, protože vy jste z Hamásu. Musíte najít způsob, jak s nimi nejdřív mluvit a pak snad nakonec i vyjednávat dojednat míromilovné řešení. Protože nemůžete jednat o řešení nějakého problému, problému vzniku palestinského státu, se 40% zástupců palestinského lidu. Nestačí většina, potřebujete celkový koncensus palestinců, aby to podpořilo tu dohodu. Stejně jako to platí i v Izraeli. Pokud je o dohodu, že budou žít bok po boku s palestinci – takže prosím vás, přestaňme demonizovat ty jednotlivé prvky v tomto strašném konfliktu na straně Palestiny nebo na straně Izraelu. My tady můžeme sehrát určitou pozitivní roli. My je můžeme dát dohromady. Ne je na, naopak odloučit. Děkuji vám, pane Derosa. E, uzavírám tady tento bod a navrhuji, abychom přešli k bodu 12 ke zprávě o čtvrtém zasedání parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení Evropského parlamentu Albánie e, které se konalo v Tyraně 24. a 25. listopadu. K tomuto tématu dám slovo panu Kukanovi, který předsedal tomuto zasedání. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. To nedávná vnitřní politická situace v, Alva, v Albánii byla poznamenána vysokým napětím. Začalo od června 2009 eh, voleb, kdy eh, socialistická opoziční strana začala bojkotovat eh, práci parlamentu. Eskalace napětí začala v lednu tohoto roku když eh, policie zastřelila několik osob na pouličních demonstracích. Místní volby v Albánii letos byly opět eh, opozicí socialistickou stranou chápány jako ukradené. A v důsledku toho politický vývoj, vnitřní vývoj, vývoj Albánie vypadala tak, že ze dvou důvodů nebylo doporučeno, aby se začalo vyjednávání o přistoupení z Albánii ze strany komise. Evropský parlament usiloval o to, aby našel společný základ pro obě dvě strany eh, konfliktu. V posledních měsících díky významné eh, diplomatické práci Eh, diplomatické delegace v Tyraně, zejména pana Ektora Sekviho a Evropské komise, konkrétně generálního ředitela Sanína, bylo dosaženo kompromisu mezi oběma stranami. Parlamentní práce tedy eh, pokračuje eh, s, úč- mm, s účastí opozice. Tato spolupráce začala právě v těchto nedávných měsících. Stabilizační výbor eh, v parlamentu dosáhl písemného prohlášení a stojí za to je zmínit, protože při předešlých třech příležitostech nebylo možné přijmout společné prohlášení eh, kvůli eh, nesměřitelným sporům mezi oběma protistranami. Schůze se uskutečnilo 8. 9. prosince. Byla zaznamenána v médiích, bylo jí tam věnováno hodně času a věnovali si také vysocí představitele. 14 stran v Albánii se účastnilo a došlo ke schůzi mezi prezidentem Albánie, předsedou socialistické strany, ministrem eh, obrany, ministrem zahraničí a dalšími. Eh, a to všichni jménem předsedy vlády Beriši, který nebyl zrovna v Albánii, když my jsme tuto cestu konali, tak tedy jménem jeho jsme byli přijati těmito všemi výše uvedenými úředníky a politiky. Všichni členové Eh, delegace z Evropského parlamentu, dva za EPP, dva za SD, jeden ALDE a jeden za Zelené, předložili velice eh, konstruktivní eh, návrhy a hovořili jsme jedním hlasem. To je velice důležité, já jim chci za to poděkovat. Podařilo se nám dosáhnout textu společného doporučení, jak už jsem se zmínil, a to opět potvrdilo, že eh, nová politická situace je pozitivnější v Albánii. Obecně lze říci, že to byla poměrně úspěšná náštěva v Albánii. I také díky spolupráci dvou politických bloků, eh, které by měl, tato spolupráce by měla vést ke stabilizaci politického klimatu v Albánii a Albánie by tak měla šanci dosáhnout pozitivního kroku na eh, úrovni EU v příštím roce bude užitečné, nebo bylo by užitečné, kdyby Evropský parlament mohl ještě před zasedáním Rady v červnu předložit eh, své usnesení. Eh, při mnoha okamžicích budeme eh, schopni si ověřit Eh, do jaké míry posílila tak řekla spolupráci mezi oběma bloky. Ať je to tedy volební zákon, eh, anebo jednací řád parlamentu, anebo prezidentské volby. Mnoho lidí, zejména velvyslanci EU, eh, v průběhu našeho pobytu v Tyraně byli skept, bylo skeptických ohledně udržitelnosti spolupráce. Považovali ji za Eh, povrchní a budovanou zvenčí, neboli EU, eh, tak, aby došlo tedy k posunu země směrem k přistoupení k EU. Eh, takže podle nich tato spolupráce nebyla dostatečně silná. Co se týče sdílení pravomocí v Albánii, musím říci, že jsem umírněný optimista. Byl zahájen pozitivní trend. Obě dvě Mm, strany a jejich vedoucí představitelé spolu začínají eh, spolupracovat, eh, nemají z toho velikou radost, ale spolupracují a daří se jim dosahovat výsledku. Takže na závěr chci sdělit ještě to, že zapotřebí, abychom z naší strany dosáhli to, že všechny instituce EU, včetně Evropského parlamentu a včetně všech politických skupin, i mé vlastní, tedy EPP, by měli hovořit jedním hlasem a měli by vysílat stejná sdělení všem politickým hráčům v Albánii. Měli bychom předejít jakýmkoliv eh, špatným signálům nebo eh, nehodám, jestli tomu tak chcete říkat, abychom nepoškodili tento politický vývoj. Albánie už ztratila dva roky kvůli politickému dohadování mezi oběma bloky. A to si myslím, že je víc než dost, protože lidé v Albánii si zaslouží něco lepšího. E, myslím, že ke změně myšlení může dojít po těchto sděleních nebo poselstvích vyslaných se evropských institucí a že jim realita již tedy dochází protože je jim jasné, že bez seriózního politického dialogu nelze zemi postrčit vpřed. Takže bychom měli dát tak, abychom tuto příležitost nepoškodili. Děkuji vám, pane Kukané, předám slovo eh, panu Bustinaru, který je místopředsedou delegace. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Nejdříve bych rád eh, přivítal slova pana Kukana, předsedy delegace a úplně se mohu podepsat pod jeho eh, poznámky. Ještě se chci zmínit o konkrétní schůzi, která podle mne byla velice důležitá. To byla eh, schůzka s prezidentem. Eh, tak teď nechci hovořit o nějakém vztahu s jednou stranou, protože mohu říct, že pan prezident byl opravdu, měl velice vyvážený postoj a řekl nám, že tu jsou tři aspekty, které je třeba zvažovat ze strany komise. Za prvé, klíčový okamžik pro udržitelnost celého e, procesu spolupráce mezi oběma politickými stranami a implementace 12 klíčových priorit e, budou záviset na přijetí volebního zákona, ale také Eh, aplikaci nebo provádění patřičné infrastruktury, to znamená eh, tak, aby mohly být takto eh, podle zákona realizovány volby. Za druhé, prezident se zmínil o tom, že veřejnoprávní média mu teď brání nebo jak si jej cenzorují při formování veřejného mínění a při informování o jeho prezidentských povinnostech, což není jen jedinečná záležitost. Ale když toto zmiňuje prezident určitého státu, je to opravdu alarmující. Evropská komise a Evropský parlament by si to měli uvědomovat a měli bychom usilovat o to, abychom zajistili svobodu médií v Albánii. A na závěr, co se týče meziinstitucionálních vztahů. Prezident potvrdil, že tvrzení předsedy vlády o takzvaném eh, převratu. Eh, vedení tajných služeb, eh, generální prokurátor a prezident sám se jich měli účastnit. A že tato, mm, tato sdělení, že vysoce poškozují uh, image země, proto by se mělo do budoucna předejít podobným situacím. Podle mého ano, je zásadně abychom hovořili jedním hlasem, ať už je to Evropská komise nebo Evropský parlament ale také bych rád poznamenal, že jsme byli velice blízko s celou delegací k tomu, abychom získali věřné prohlášení od socialistů o tom, že bude spolupracovat s předsedou vlády Berišou, aby, bylo, aby vznikla závazná pravidla pro implementaci 12 klíčových priorit. Ale pak najednou uprostřed toho procesu jsme obdrželi prohlášení pana Dola, který jednou eh, větou prohlásil, že Edi Rama je duševně nemocný. Já nebudu komentovat to, co řekl pan Dol, ale podobné prohlášení, ať už jej přednesou poslanci za EPP nebo za socialisty, má devastující účinek. V budoucnosti bychom měli předejít tomu, aby se objevovaly podobné postoje, protože ten proces, který nyní je ve stádiu zrodu, je velice křehký a zdaleka, zdaleka není samozřejmý, tak je třeba zajistit, aby byl trvalý. A proto bychom měli hovořit jedním hlasem, abychom obě dvě strany přiměli k tomu, aby spolupracovali ve prospěch Albánie a také ve prospěch evropských hodnot. A poslední eh, poznámka. Měli jsme vynikající schůzi s novými elitami, eh, se studenty, eh, z z Fakulty politických věd, eh, kteří hovořil o zklamání, schování politických představitelů, vyjádřili své naděje, že Albánie si zaslouží lepší budoucnost. Pracujeme tedy na této lepší budoucnosti nejen pro Albány, albánské politické vůči představitele, ale také pro jejich společnost. Děkuji, pan Kasin. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem nebyl v Tyraně, nicméně kolegové mě požádali, především Stanimir Ilčev, který tam byl, za mou politickou rodinu a také pracovníci ze sekretariátu, mě požádali, abych na úvod poděkoval našemu předsedovi Edvardu Kukanovi, který si tam vedl opravdu dobře. V takové situaci člověk prostě musí být diplomatem. A já si cením toho, jakým způsobem podal zprávu o tamní situaci. A lituji, Viktore, že jste řekl, co jste právě řekl. Není nutné opakovat, co bylo jednou řečeno. Takovéto věci, které se šíří tady, jsou kontraproduktivní. My prostě musíme lidi motivovat. Lidi v Albánii. V obou politických rodinách. Aby našli způsob, jak mezi sebou komunikovat. Já nejsem takový optimista, abych si myslel, jako, jako vy dva. Prostě si myslím, že tam taková konfrontace mezi těmi dvěma bloky, že současné vedení musí dát větší prostor nejenom prezidentovi, ale i ostatním politikům, aby víc začali budovat vzájemnou důvěru a porozumění, aby byli schopni uvažovat o budoucnosti a ne o, o pomstě za minulost. O nic jiného nejde. Z absolutního hlediska souhlasím s oběma. Ano, byl to krok vpřed ale relativně řečeno to byl velice malý krok. A není tady žádná záruka, že další krok půjde stejným směrem. Já chci být optimista, chci věřit, že v červnu se něco stane, ale obávám se, že takových červnů budeme potřebovat víc, abychom naplnili podmínky k tomu, aby se ten stav změnil. Takže je naší povinností být co nejaktivnější, ale také musíme být otevření a nesmíme je zavádět. Nesmíme jim toho slíbit moc. Protože prostě potřebujeme kontinuitu pozitivního vývoje. Pokud se chceme dostat zpět na tu úroveň, na které už Albánie byla. Když se stát přiblížil takovému stavu, tak to teď není. Takže bude nutné neustále dělat další kručky vpřed. Já jsem tam sice nebyl, ale cením si pokroku, kterého bylo dosaženo. Je to sice pokrok malý, ale musíme mít z toho radost a musíme být pozitivnější. My jsme placení za to, abychom motivovali pro evropské síly v této zemi. Není to prostě černo-červené, jak to teď vypadá. Jsou ještě další alternativy, které musíme v Albanii prosazovat, pokud chceme v budoucnu dosáhnout většího pokroku. Děkuji. Děkuji. Děkuji slovo má teď pan Tremopoulos. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem byl členem delegace, která jela do Albánie a viděli jsme všechno to, co tady představil pan Kukan. Eh, ohromným diplomatickým taktem řídil naše jednání tam. vzhledem k negativní tradici, z tradici organizovaného zločinu a korupce, eh, proti tomu musíme pokračovat, musíme se postavit a proti tomu, aby se země posunovala pouze podle této tradice. Je tady urči, jsou tady určité věci, jako třeba financování stran, Eh, které musí probíhat daleko transparentně v souladu s demokratickými pravidly, eh, protože mm, se tady mm, združily různé zájemné skup, zájemové skupiny, které by mohly ovlivnit eh, dění v zemi <coughs> a je třeba čelit takové mu no, to nebezpečí korupce a těmto praktikám. Největší operace zneužívání peněz a pro nejsou vůbec souzeny, čili v této oblasti je třeba udělat něco ve správě veřejných financí a v oblasti soudnictví, eh, v oblasti migrace, v respektování lidských práv, respektování práv menšin, eh, kontrola sdělovacích prostředků, nátlak na sdělovací prostředky, eh, nutnost více zohledňovat Eh, potřeby životního prostředí. Rovněž je také důležité čelit eh, ksenofobním názorům, které se šíří zejména mezi mladými lidmi. Ale co dnes vidíme? Co dnes vidíme v této zemi, která je dnes rozdělená? Vidíme, že tady je skutečně veliká opozice mezi dvěma stranami, které jsou u moci jsme se sešli s opozicí, se socialisty a hovořili jsme o jejich ochotě spolupracovat eh, na tom, aby se překonalo to, to vákuum, které tady vzniklo. A to, zřejmě se uklidnil politický život, protože jsme slyšeli příspěvky eh, zastánců politických stran, v okamžicích, kdy se zdá, že se situace trochu uklidnila a deklamace, proklamace, které jsme zde slyšeli, no tak trochu e, vlastně mm, ovlivnili negativně naše setkání s předsedou socialistické strany. No, to hrálo negativní roli. Uh, a zejména s ohledem na to, co bylo řečeno na adresu socialistického lídra. Je třeba najít společný jazyk. Neměli bychom prostě vysílat falešné, nesprávné zprávy. Vysvětlili jsme předsedovi socialistů, že Evropský parlament mm, není pouze jedinou záležitostí s jediným názorem, že v Evropském parlamentu jsou různé názory, různé politické skupiny. Snažili jsme se, jak chci, odlehčit ty rány, které se otevřely díky určitým výrokům zástupců Evropského parlamentu. A nehledě na tyto dvě velké strany, jejich dva lídři musí dospět k porozumění, aby zaručili také pokrok v zemi a aby mohli zaručit evropskou perspektivu Albanie, která by mohla hrát stabilizační úlohu v této oblasti, v tomto regionu. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že všichni, kteří se chtěli vyjádřit, eh, již se vyjádřili, to znamená, že můžeme přistoupit k bodu 13 a sice ke zprávě o delegaci Evropského parlamentu pro sledování průběhu voleb v Nikaraguji u příležitosti všeobecných voleb konaných dne 6. listopadu. Delegace navštívila Nikaraguji ve dnech 3. až 8. listopadu. Dávám slovo předsedkyni paní Ayale Sander, aby nám mohla podat zásadní informace. Sí, gracias. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla jsem tomuto výboru představit zprávu výboru delegace Evropského parlamentu. Měla jsem čest předsedat této delegaci. Byla to nesmírně zajímavá a plodná zkušenost. volby z příslušného dne listopadu v Nikaraguji. Eh, jsme mohli sledovat, mohli jsme také navštívit jak eh, členy parlamentu, tak mimo parlamentní zástupce. Měli jsme určité potíže, s nimiž jsme počítali, už když jsme tam jeli. Vlastně to pochází od roku 2008, kdy došlo k místním a regionálním volbám, ke kterým došlo ke zneužití a proto došlo k rozhodnutí Evropské unie, eh, eh, která ovlivnila rozpočtovou pomoc Nikaraguji a poté to bylo zase zamítnuto právě proto, že krátce před volbami prezident Ortega se znovu nechal jmenovat jako kandidát, nehledě na to, že nikaragujská ústava zakazuje druhé volební období po sobě vykonávat funkci prezidenta. A, e, takže bylo nutno obrátit se na vrchní soud, ale ten prostě vlastně umožnil e, tuto kandidaturu, to znamená, že celá ta situace už byla jaksi otrávená touto nominací, tímto jmenováním a teď různé strany, jakož i koalice, se rozhodly e, účastnit se voleb, protože situace ve stranách v Nikaraguji předpokládá, že když se neúčastníte všeobecných voleb, ztrácíte právo existovat jako strana. E, kromě tedy problému jmenování jako kandidáta na prezidenta Manuela Ortegu, došlo také k problému, e, který byl spojený s nejvyšším orgánem, což je nejvyšší eh, volební orgán v Nicaraguji, který po těch problémech, eh, ke kterým došlo po tom zneužívání voleb v roce 2008, ztratil část, přišel o část svých eh, soudců a předseda tohoto orgánu, aniž prošel prostě ne, vlastně nut postným procesem schválení parlamentem prostě jmenoval sám za sebe nové soudce. A přitom tento orgán má ohromný vliv na jednotlivé strany. A to znamená, všechno toto vlastně způsobilo zhoršení podmínek, při kterých se konaly volby. Nehledě na to je třeba říci že co do naší delegace, my jsme měli určité okamžiky v létě, kdy bylo vysloveno, kdy bylo vysloveno politické pozvání, abychom se účastnili jako političtí pozorovatelé při volbách, ale eh, potom bylo schváleno nařízení pro eh, nařízení voleb, sledování voleb a Prezident Ortega akceptoval, abychom tady mohli se pohybovat eh, naprosto svobodně v zemi. Takže v září delegace Unie, Evropské unie završila práce na Memorandum of Understanding, eh, aby zákony, podle nich se bude řídit chování evropských pozorovatelů vole byla v souladu s evropským právem. A v rámci těchto vyjednaných podmínek tedy eh, přijela delegace, které předsedal pan Luis a bylo tady asi 90 pozorovatelů. Viděli jsme, jak mise rozdělila vlastně si úlohu, jak připravovali velice dobře a poté také naplňovali eh, toto sledování. 3. listopadu tedy delegace Evropského parlamentu dorazila do Nikaraguje. My jsme se tedy přidružili k té delegaci Evropské unie. Měla jsem tady, jak jsem řekla, čest předsedat naší generace. Měli jsme tam šest členů, eh, šest poslanců a eh, zaměstnance sekretariátu, pracovníky sekretariátu a chtěla jsem jim poděkovat za to, že nám umožnili práci za co možná nejlepších podmínek. Mezi nimi je tady Ana Gomeš, nevím, jestli je tady ještě někdo další, který se účastnil, tam pan Kačmárek, pan Sonik a pan López Aguilar, pan Kožušník a paní Gresle. Eh, všichni tito 6. listopadu jsme měli eh, rozhovor nejenom s velvyslancem panem Mendelem Gonstelem, eh, který nám usnadnil vlastně také poskytnutí veškerých nezbytných informací a také zdroje, které jsme potřebovali. Také jsme se sešli s velvyslanci nejrůznějších členských států Eh, měli jsme taková dvě kola s nima, jedno kolo, když jsme přijeli, druhé kolo předtím, než jsme odjeli, eh, abychom mohli porovnat vlastně vnímání toho, co se v zemi děje. A předtím, jak už jsem řekla, jsme také mohli se seznámit se všemi kandidáty, jednak pana prezidenta Ortegu, já jsem ho požádala o interview, nakonec tomu nedošlo. A potom jsme se sešli se zástupci toho nejvyššího orgánu, nejvyššího soudu a mohli jsme tedy se soudci hovořit o problémech, které nastaly, eh, co se týče eh, například možného zneužití postavení stran, to sebou nese celou řadu problémů, problémy se zaměstnavateli a tato nejvyšší volební rada Eh, také říkala, že je třeba, protože tady byla možnost, že dříve v úvozovkách mohli volit i mrtví, takže tady došlo ke zneužívání hlasu. No, tady byly například kromě oficiálních seznamů ještě eh, prostě prázdné papíry, kam se eventuálně doplnili ještě lidi, kteří nebyli na součásti tohoto eh, seznamu. No, To uznala ta nejvyšší rada. Měli jsme tedy také různé národní pozorovatele, kteří se nemohli akreditovat, protože tento nejvyšší volební orgán řekl, že jim nedá akreditaci, protože příliš kritizovala situaci v Nikaraguji. Ale s těmi, kteří byli akreditováni, jsme se mohli sejít a je třeba uznat, že nám byla skutečně usnadněna práce v tomto ohledu. V den voleb jsme měli čtyři vlastně týmy, eh, které jsme rozdělili, mm, jeli jsme do nejrůznějších oblastí a to je velice pozitivní prvek těchto voleb, že tady skutečně nedošlo k propoknutí násilí, tak, jak tomu bývalo v minulosti. A to je třeba, abychom konstatovali s velkým uznáním a také to skutečně oznali všichni, kteří tam byli na pozorovací misi. Takže, jak říkám, to bylo eh, velmi pozitivní, že nedošlo k předchozímu násilí, takže v den voleb můžeme konstatovat, občané Nikaraguji skutečně mohli jít svobodně volit. Jiná věc je, že podmínky nebyly zrovna ty nejlepší, protože v mnoha problémech tady byl problém, jak už jsem říkala, s, například se zaměstnavatelem, s nedostatkem národních pozorovatelů, kteří nedostali akreditaci, takže tady došlo k celé řadě nesrovnalostí. Toto mohlo být e, pozorováno. A poté jsme tedy zpracovali mm, první zprávu při různých příležitostech jsme se sešli eh, také se zástupcem mise Evropské unie panem Janěsem a mohli jsme doplnit vlastně naší zprávou, kritickou zprávu mise samotné. Ale tam jsme prostě sdělili, že se sice mohlo volit ve svobodě, že nebylo, nedošlo k projevům násilím, ale přece jenom, že tady nebyly zcela dobré podmínky, jak už jsem to vylíčila. Ale jak se Evropské unie, tak my jako delegace Evropského parlamentu jsme museli uznat, že jsme skutečně viděli, že prostě sandinisté vyhráli volby, protože eh, prostě vlastně to bylo v duchu již předešlých výsledků veřejného mínění, ale bylo to také proto, že koalice liberálů měla jako kandidáta na prezidenta pana Fabio Derato a ty eh, dos, nedos, dosáhly více procent, než jak to bylo původně avizováno v těch průzkumech veřejného mínění. Obecně můžeme konstatovat, že výsledky nedošlo-li ke zneužití, aspoň tak, jak my bychom to hodnotili jako zneužívání při volbách, která je které by byly významně změnily výsledek voleb. Můžeme konstatovat, že sandinisté skutečně vyhráli na plné čáře a Daniel Ortega tedy vyhrál volby. Druhá věc je tedy, že výsledky mohly být jaksi způsobeny na základě těch nesrovnalostí, ale všechno se to konalo v tom rámci, kdy ten nejvyšší volební orgán vlastně umožnil kandidovat Ortegovi, který podle ústavy kandidovat neměl. Que hizo que, desgraciadamente... Bohužel došlo k určitě sérii konfrontací, zejména v regionu, v oblasti, která historicky viděno bylo spíše v rukou protivníků Ortegy. A je třeba tedy s politotávaním konstatovat, že tam došlo vlastně k pěti, eh, k tomu, že zahynulo pět lidí. Ale jak říkám, bylo to v oblasti, která prostě historicky viděno eh, je obydlena spíše protivníky. No, abych to zkrátila. Nehledě na to, že jsme tady napsali tu zprávu, abychom doplnili ještě zprávu mise, ale abychom také zobrazili jaksi názor naší parlamentní delegace konstatujeme, že Evropský parlament by měl sledovat vyhlášení definitivních výsledků a v každém případě eh, je třeba, aby Evropský parlament vypracoval follow-up všech těchto voleb a také analyzoval situaci v Národním shromáždění s těmi různými většinami, menšinami. A pan prezident Ortega má dostatečnou většinu, ale on veřejně prohlásil, že to nechce využít této situace, kdy má za sebou prostou většinu a chce skutečně projít, nechat projít celý proces národním parlamentem, aby prostě tady skutečně došlo k demokratickému procesu a aby vlastně i v Národní sněmovně byla potvrzena eh, většina pro Ortegu. a aby nebyly obejity kompetence, které má parlament. A nám přísluší tedy, abychom eh, sledovali to, co se děje v oblasti, abychom se snažili přisvět ke konzolidování demokracie v Nikaraguji. Nehledě na to, že to je jedna z nejchudších zemí polokoule. která čelí situaci nesmírné chudoby, je třeba konstatovat, že programy sandinistů a Národní fronty rozvinuli a přispěli k rozvoji, k růstu i k jisté dynamice. Byť tento rozvoj není jaksi uh, úplný, ale přece jenom většina občanů vidí uh, v nich určitou naději. Pues lo que es la entrada de dinero por parte de Venezuela en un, digamos, de to, co vlastně je tady něco podobného, co jsme viděli ve Venezuele, že tady máme určitou částku peněz, která vůbec nepodléhá demokratické rozpočtové kontrole a to sebou mm, nese určitou vlnu klientelismu. Ale je nutné, eh, abychom eh, skutečně eh, podpořili nikaragujský lid. My vidíme, že tady došlo k určitému dynamickému rozvoji, ale stále ještě je tady nedostatečný demokratický dialog ze strany parlamentu, národního zhromáždění. Doufáme tedy, očekáváme, že se nám podaří trošku pomoci a přispět ke stabilizaci demokratického charakteru eh, sněmovny a doufejme, že Ortega nevyužije svoji většiny k tomu, aby demokracii ohrozil. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a to bylo skutečně velice zajímavé. A teď dám slovo paní Gomez. Dobrý, já jsem eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Také jsem měla tu čest účastnit se této delegace, která byla tak dobře vedená kolegyní Ajalou. A proto bych také ráda vzdala hold eh, našemu předsednictví, také panu Janésovi, který vedl naši pozorovatelskou misi a také zástupcům sekretariátu. Tato cesta byla velice poučná. Jak už Inés řekla, jak vysvětlila do detailů, nedošlo k, mm, k volebním podvodům, ale nepochybně eh, se tyto eh, volby eh, nemohou zařadit úplně mezi svobodné a otevřené, rovné, protože podmínky nebyly správné, ty volby nebyly úplně spravedlivé. Eh, také to byla určitá politická podmíněnost voličů, došlo k rozhodnutí změnit ústavu, aby bylo umožněno prezidentovi eh, Ortegovi se účastnit ještě jednou jako kandidát. To samo o sobě vedlo ke groteskním situacím soudci a zástupci politických stran z, z opozice kteří by měli tedy eh, situaci kontrolovat, eh, nekontrolovali, protože byli, eh, byli v tomto bodu eliminováni. A další groteskní situace nastala předvečer voleb státní televize vysílala každou půl hodinu mši s knězem, který byl z, eh, z opozice, opozice. To byla skutečně smutná situace vidět. To byla skutečně výjimečná situace. Je to země, která je v rukou oligarchie která podporuje a posiluje tento eh, pár, eh, který se drží u moci, eh, pár ortegovců. To, co se děje na úrovni občanské společnosti, je ale neuvěřitelné, protože společnost je velice živá. Navíc se nemohli účastnit pořádně voleb, došlo tam k blokádě, došlo k tomu, že některá združení která jsou velice dobře známa v Latinské Americe, eh, měla znemožněna eh, přístup a to je nepřijatelné. Na druhé straně eh, musíme zvažovat také situace v Nikaraguji a my jako Evropská unie musíme se snažit co možná nejvíce podporovat občanskou společnost Nikaraguji, aby abychom se postavili proti, nebo aby se ta občanská společnost mohla postavit proti eh, té eh, osobě ortegovců. Chtěl bych poděkovat srdečně kolegům, kteří se zúčastnili této delegace. Domnívám se, že pro všechny to bylo nesmírně informativní. A Chtěl bych ještě podtrhnout to, co řekla Anna Komeš, je třeba, abychom nestratili ze zřetele zemi a lidi a ne, aby nám šlo o to, jak se daří prezidentovi. Toho již dobře známe z doby, eh, kdy Eh, tady byly prostě konfrontace v 80. letech, kdy zvítězil se svým hnutím. Já si myslím, že on skutečně si myslel, že teď zvítězila se revoluce a teď moje strana eh, má navždy právo vládnout. Pak zjistil, že to tak není, takže se demokraticky přihlásil zpět. Ale teď, alespoň tak je to můj dojem, se mu stalo něco podobného, co se stalo v Africe když se něco stalo, to se člověku nelíbí, eh, musí se to manipulovat takovým způsobem, aby výsledky byly takové, jaké chci. A zažíváme něco podobného v mnoha zemích. Eh, je jasné, že prostě tady došlo k určité manipulaci, naprosto zásadní, nezávisle na tom, že potom na dní eh, ve den voleb došlo k něčemu, co tedy by se dalo přirovnat eh, k ne zrovna dobrým podmínkám, ale nebylo tu falšování voleb, na který jsme zvykli v jiných zemích. Ale když už prostě nastoupil za těchto podmínek, kdy se musela změnit ústava, eh, musíme konstatovat, že, nezby, že nebyly vlastně dodrženy minimální podmínky pro rovné a svobodné volby a možná, že je to možnost, abychom vysvětlili určitým lidem, že určité záležitosti prostě možné nejsou. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Poslyšte, dovolte, abych poděkovala našim kolegyním a kolegům za tuto rozpravu. Děkuji paní Alessandr za její zprávu, která byla skutečně vyčerpávající a teď se dostáváme k bodu 14, což je Eh, situace v Demokratické republice Kongo. Je to zpráva o delegaci eh, Evropského parlamentu, která tam byla od 26. do 30. listopadu. Dám slovo Marii Nedvědivěvě, která byla vedoucí této delegace pro sledování prezidentských voleb již v minulém roce a také potom dám slovo ještě panu Rodriguezovi, který vedl delegaci Evropského parlamentu v této zemi. Nejprve má slovo paní Nečeva a pak pan Perel Rodriguez. Merci beaucoup, madame la présidente. Především bych chtěla poděkovat panu Perilovi za to, jak vedle delegaci Evropského parlamentu eh, při této příležitosti eh, sledování průběhu voleb v Demokratické republice Kongo Chtěla bych připomenout, že tato mise eh, Evropské unie čítala 147 eh, pozorovatelů, kteří byli v hlavním městě a eh, na venkově, a tedy rozmístěni různě po zemi. Chtěla bych připomenout, že jsme se řídili naší metodikou, která je zaměřena na to, abychom zajistili neutralitu a nezávislost. Zakládá se na dlouhodobé činnosti, to znamená, že pozorovatele tam byli od 18. října a mohli tedy sledovat různé etapy Eh, předvolební eh, fázi organizace voleb a volby jako takové a sčítání hlasů a výsledky. Můžeme říci, že konstatování eh, této mise které nyní předkládám, se zakladají pouze na přímých zjištěních učiněných našimi pozorovateli. A je také třeba hned na začátku upřesnit, že náš akční radius je Eh, omezený, nemohli jsme se vydat eh, přímo eh, do venkovských oblastí, byli jsme v městských oblastech. A víme, že tam byly národní a mezinárodní organizace sledující průběh voleb. Evropský parlament se snažil tedy dělat to, co může, na základě toho, že posíláme tolik Eh, tolik různých eh, delegací do různých zemí nebylo možné, abychom pokryli eh, všechna volební místa také v Kongu, kde je milionů, 63 milionů hlasů volebních. Chtěla bych připomenout také, že to je tedy kontext uh, vole 2011. Oproti roku 2006 můžeme říct, že se jedná o druhé volby, eh, které se vyznačují uh, demokratizací nebo konsolidací demokratizace Koňské republiky. Oproti roku 2006 volby byly vedeny uh, Konžany. V roce 2006 organizace a finanční příspěvek byl veden ze, z mezinárodních uh, Eh, prostředků z 80 do 90 zatímco tentokrát to byl eh, jejich národní volební výbor, který se zabýval organizací a pořádáním voleb. Volby také byly charakterizovány eh, ústavními změnami a u prezidentských voleb můžeme říci, že to byly jednokolové volby a Eh, došlo tedy k tomu, že vzniklo jedno kolo pro eh, tyto prezidentské volby a v této situaci v některých eh, oblastech došlo k určitému neklidu. Chci hovořit o čtyřech etapách. Za prvé organizace voleb. Hm, chtěla bych říci, že to byla obrovská výzva, finanční, logistická i materiální. Od počátku bylo patrné, že opozice žádala audit eh, eh, těch, eh, toho materiálu, k seznamu kandidátů a chci na to upozornit proto, že docházelo ke spekulacím a k pověstem o tom, že mohlo docházet ke zdvojování v seznamech, ve volebních seznamech, což tedy působilo kritiku. A pak to byla otázka kartografie eh, volebních míst. Bylo zapotřebí mít jasně vyznačeno, kde budou ta volební místa, aby se politické strany mohly zorganizovat a mohly také vědět, eh, kdo kde bude hlas, hlasovat. Aby bylo možné tedy rozeslat i materiál do těch volebních míst. Eh, mohli jsme sledovat to před volbami, že se konžené silně snažili dosáhnout eh, cíle, nicméně nebyla tam úplně transparentnost, nebyla dobrá komunikace, eh, takže tam docházelo k určitým nedostatkům, což přispívalo k vytváření kritik, které zaznívaly nejen tedy k samotnému obsahu ale také k organizaci voleb a přispívalo to takové nejistotě. Eh, co se týče předvolební kampaně a mise Evropské unie, můžeme říct, že pro nás vypadala nevyváženě, protože prostor v médiích nebyl rovnoměrně rozložen mezi kandidáty. Podle naší analýzy 80 bylo rezervováno eh, bývalému prezidentovi a bylo zapotřebí vytvořit eh, eh, vyšší orgán pro eh, audiovizuální sektor média, který posud se stal jen tedy prázdnou skořápku, nebyl naplněn skutečnou funkcí. O druhou otázkou tedy bylo financování stran, rozdělení státních prostředků. Na to bylo třeba dbát, protože došlo ke vznikání nevyvážené situace mezi financováním jednotlivých eh, oblastí a politických eh, stran. Pak eh, nebylo rozlišováno přesně mezi politiky a vysokými úředníky. Ještě bych se chtěla zmínit o platformě, která měla umožňovat dialog a mohla působit na snižování násilí. Na jedné straně to bylo fórum politických stran, eh, které se třikrát sešlo, ale také jsme zjistili, že na regionální úrovni takováto tribuna existovala. Například byl mediační výbor, eh, kde bylo možné tedy eh, při, přispět k uklidění situace. K čemu došlo při sčítání hlasů? Došlo k silné mobilizaci občanů, lidé byli velice obezřetní a e, projevili e, vysoký smysl pro občanskou povinnost. Den sčítání hlasů e, bylo také jednat obezřetně a um, sledovat, zda dochází k nějakým rozporplným situacím. V některých volebních okrscích začaly včas, všechno fungovalo ale to, kvůli tomu nesmíme zapomínat na to, že v jiných volebních okrscích situace byla obtížná či chaotická, protože situace nebyla dostatečně organizačně zvládnutá. Což vedlo k napjatým situacím. Někteří voliči nemohli najít své jméno na seznamu voličů. V roce 2006 mise Evropské unie předložila doporučení ohledně Eh, seznamů eh, kandidátů. V roce 2006 asi 8% se eh, zapsalo, to bylo 17%. 17% lidí bylo opomenuto jako voliči. A proto se tedy neobjevilo na seznamech voličů. Co se týče dne voleb, chci ještě poznamenat, že nebylo eh, možné předložit výsledky eh, včas, jak se očekávalo, což vedlo ke spe- spekulacím. Oproti roku 2006 můžeme říci, že nedošlo k velkým eh, pokrokům ohledně zastoupení žen. Počet žen, které předložily kandidaturu, zůstalo na stejné úrovni jako v roce 2006 a tehdy už jsme žádali o lepší aplikaci um, parity kandidátů, rovnosti kandidátů, který eh, je tento princip je tak zakotven v ústavě. Co se týče volebního postupu jako takového, naši pozorovatelé Eh, byli eh, schopni eh, sledovat některé z těch sčítačí, sčítacích středisek. Konstatovali jsme, že docházelo k některým nesrovnalostem, konstatovali jsme také neúplně jasnou záruku nezávislosti výsledků. O čem vlastně hovořím? Mám na mysli to, že podle nás dva prvky byly důležité. Kandidáti v některých regionech byl eh, kandidátům zamítnut eh, přístup, například to bylo v Katanze, a takovou eh, druhou zárukou by bylo podle článku 70 volebního zákona předložit celkové výsledky za jednotlivé regiony, což nebylo učiněno hned. A mohli jsme zjistit, že došlo tedy k dalším rozporům eh, v, vůči volebnímu zákonu. Například v jednom volebním okresku nepředložili hned výsledky a došlo tedy ke kontrole konzistentnosti. V Gomě, Mandace, Kinžase, Kisangany a Lubumbashi Toto bylo zkontrolováno. Třetí prvek pro nás byl důležitý a to bylo e, ústřední volební komise, e, která schromažďovala celkové výsledky a tam jako e, pozorovatelé ani jako kandidáti politických stran jsme nemohli mít, nebo ty kandidáti politických stran tam také nemohli mít přístup. Každé volební eh, středisko by mělo mít skanované výsledky, které by se dostaly do tohoto mm, centrálního místa, tak aby bylo zajištěno, že volební výsledky odrážejí eh, realitu. Ty zápisy, které se ale objevily, eh, které se objevily na závěr, tak to byly ty, které vznikly až v ústředí a nikoli přímo v těch volebních okrscích. Eh, je tedy možné, že některé zápisy z volebních okrsků nebyly začleněny do toho celkového eh, systému. Přes 4 tisíce eh, zápisů nebylo tedy takto začleněno a, a asi 6 milionů voličů nebylo takto zohledněno. Ještě poslední bod, který v nás vzbuzuje otázky. My se se vyjádřila eh, k tomuto. Eh, Nejvyšší soudní dvůr eh, by se měl, by měla to tedy odpovědět. V průběhu kampaně jsme říkali, že Eh, že chceme rozhodnutí, na jehož základě se soud vyjádřilo zamítnutí kandidatury, ale do dnešního dne se nepodařilo eh, zajistit takovéto rozhodnutí eh, nejvyššího soudu. Také na základě žádosti o anulaci výsledků pana Kamereho jsme žádali o výsledek od soudního dvora, ale bylo konstatováno, že nejvyšší soud nevzbuzuje důvěru mezi konožskou populací, jakou by měl požívat. Takže tu je několik prvků, které zbuzují pochybnosti. Prezidentské volby jsou jen částí těchto voleb. Došlo k parlamentní, teď dochází tedy k, pom, eh, k parlamentním volbám, teď se sbírají výsledky. Toto všechny jsou prvky, které ukazují na nedostatky, a které by měly vést k tomu, že při parlamentních volbách vše bude v pořádku, aby občané e, získali takové výsledky, které budou reálně reflektovat vůli většiny. Děkuji vám mnohokrát, paní Nedělševa, za vaši obširnou a kompletní zprávu. A teď dám zpráv, slovo panu, panu Perilovi Rodriguezovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně nebudu trestat zbylé členy v tomto výboru nějakým sáhodlouhým projevem, a protože paní Nedělčeva to všechno perfektně připravila. Ale ze zdvořilosti bych rád řekl, a nejenom ze zdvořilosti, to je skutečně upřímně míněno, chtěl jsem poděkovat všem členům Evropského parlamentu, kteří byli členy mise, stejně tak jako pracovníkům sekretariátu. A chtěl jsem poděkovat především paní Nedělčevě za její práci. E, tato mise e, měla speciální význam pro zemi a vzhledem ke specifické situaci, která zde byla, a e, skutečně tady bylo třeba vystavit se určitým rizikům pro to, aby věci běžely dobře a to není tedy ochota vystavit se riziku, není tak samozřejmá, proto dovolte, bych všem poděkoval. E, souhlasím naprosto s tím, e, jak popsala paní Nedělčeva zprávu, vy znáte i naši zprávu, není mnoho věcí k tomu, které bych dodal, ale možná že bych mohl říct, že tady máme jednu pozitivní stránku a jednu negativní stránku. Ta pozitivní stránka, když se podíváme, byla to, byly to vlastně druhé volby v historii, v krvavé historii země. Země, která je veliká jako kontinent a která má nedostatek všeho, nejenom infrastruktury, Máme tady snad 2% jenom toho, čemu se říká silnice, ale rozhodně se to nedá nazvat silnicí v Africe a v této zemi. Nedovedete si představit eh, eh, město jako Kinsasu eh, bez jakékoliv veřejné dopravy to jsou věci, které si člověk musí uvědomit. Je to obtížná, velká a chudá země? Ne. Je to země, kde Eh, se vyskytuje to, co je na celé planetě. Není to chudá země, je to bohatá země s chudým národem. A to má svůj dopad na celé mezinárodní společenství. Má to své historické důvody a uvědomuje si to i Organizace spojených národů jaké je pozitivní hodnocení? Lidé měli chuť volit. Hovořím teď globálně, všeobecně, protože vlastně o podrobnostech tady hovořila velice dobře paní Nedělčeva. Lidé E, kteří prostě byli začleněni do volebního procesu a kteří byli třeba v těch volebních okrscích, to chtěli dělat dobře za všech okolností, navzdory těm obtížím, které tady byly. Ten proces byl dobrý. Kdy začal ten proces být špatný? To vlastně už řekla paní Nedělčeva e, v následném sčítání hlasu. Prostě není možné mít e, hlasování, mít volby, kde se ztratí pět milionů hlasů, nebo kde prostě někdo může ukradnout pět milionů hlasů z urny a hodit je do druhé urny. Eh, ale k, to, k tomu může dojít jenom proto, že ten systém je nedostatečný a že nefunguje. Eh, když volíme prezidenta republiky, eh, tak vlastně tady bylo jedenáct kandidátů, jedna z toho byla žen, tu z toho, žena tu z toho sundali, takže jsme měli jedenáct mužů a tam měl, bylo tedy jedenáct fotografií a oni měli dát křížek k jedné z těch fotografií. Ale když tady máte 20 milionů, nebo když tady máte ohromný počet kandidátů na eh, do parlamentu, který je velice, který má omezený počet hlasů, Eh, tak eh, samozřejmě potom eh, máte kandidátky, které, máte, které vám vyplnou v 56 kandidátních seznamech, máte 56 stránek, které musíte projít, než abyste někoho zvolili. Je to nesmírně obtížné. A teď si představte, že se volí třeba v noci a teď musíte hledat, kde to bylo zakrouškováno a nemůžete použít ani světlo, musíte použít svíčku, abyste to vůbec viděli. Tak je to absurdní situace, ale je třeba, abychom všechny tyto problémy zohlednili. Jaký je problém? Problém je závažný. Už to tady zaznělo. Je důležité, aby eh, prostě při regulárních volbách bylo možno prohlásit, že volby byly regulární. To tady nemůžeme prohlásit. Dnes má Kongo nového prezidenta, který slibuje, který je tedy uh, o, obklopen tanky ale máme tady jiného kandidáta, který říká, že uchopení moce nebylo regulární a máme tady tedy proto vlastně dva prezidenty, jedno, který, se proklon, který je proklonoval oficiálně, jedný neoficiálně, čili máme tady eh, skutečně velice obtížnou situaci. A a moc bych si přál, aby to tak nebylo, abych přeháněl, ale bohužel ta situace je taková a, to, a proto mezinárodní společenství musí zaujmout nějakou pozici. E, uznávám, že to je moje odpovědnost. Je třeba prostě abychom si uvědomili, v jaké situaci se zemi nachází, v jakých op obtížích, v, za jakých nesmírných korupčních podmínek eh, se tam pracuje. Ale to bylo tedy, to byla moje osobní poznámka, ale myslím si, že je třeba zohlednit všechny tyto problémy, protože teď bude třeba zaujmout tedy stanovisko pro jednoho nebo pro druhého prezidenta a je třeba, abychom posílili naše mise, kdy sledujeme volby, abychom mohli podpořit demokratický proces. A samozřejmě chcete-li se cokoliv zeptat, rád odpovím. Děkuji vám mnohokrát a nyní dám slovo paní Gomez. Já jsem chtěla eh, velice poděkovat panu kolegovi, milé kolegyně, milí kolegové, paní Nedělčevo Vykonala jste dobrou práci a já chápu velice dobře, že dilema, ve kterém se nacházíte, je obtížné, protože v roce 2006 jsem také byla v delegaci Evropského parlamentu na sledování voleb a velice dobře si vzpomínám na tuto situaci. Byla podobná jako ta situace, kterou jste popsal teď. Musíme se snažit najít také pozitivní hodnocení, pozitivní výklad. Vzpomínám si ještě, když jsme eh, navštívili tu ústřední volební komisi, její budovu, kde se počítali hlasy. My jsme málem dostali infarkt, jak chaotické to tam bylo. Naprosto dramatická situace. například eh, počítání hlasu a volebních lístků v nějakých volebních kancelářích, kde už, jak to tady zaznělo, ne, vůbec není elektřina. A tehdy v roce 2006 jsme se pokusili být ohleduplní, chápat ty počínající potíže, ale musím tady konstatovat, že mm, jsme mm, měli veliké pochyby, z hlediska toho, jak to vůbec vypadá se schopností zorganizovat takové volby. A do jaké míry tady dochází také k manipulacím, čili učinili jsme tady teď tu druhou zkušenost, všechno to bylo zveřejněno. Investovalo se to do této země mnoho, ale nebylo to dostatečně důsledné a nebylo to s dostatečným aspektem trvalé udržitelnosti. Kolegové, na základě našich hodnot a našich zásad skutečně ty věci představili tak, jak byly. Děkuji a teď maní Kirstný sen. Merci, je voudrais poser quelques questions. Děkuji, já bych se chtěla na něco zeptat. Především se ptám samozřejmě na stanovisko EU z ledna 2011, eh, protože tehdy byla ústava v Kongu změněna. Takže z jakého eh, důvodu bylo rozhodnuto, že se tolik prostředků vydá na sledování voleb v Kongu. A když ještě došlo k té změně ústavy. Mm, za druhé, eh, ten eh, zákon o, ehm, eh, o parlamentu konžském, demokratické konžské republiky, což vyslovuji tedy s určitými obtížemi, je ten, kam se dostal tento návrh zákona, byl stažen nebo byl schválen, co je s ním. Co se pak dělo na východu Konga, všichni víme, že v důsledku eh, ilegálního obchodování se surovinami bylo navržena celá řada iniciativ, aby západní podniky a západní eh, vlády přijali zodpovědnost Myslím, že eh, americký zákon z roku 2010 byl vítán 15. prosince 2010 v našem parlamentu. A chtěli jsme formulovat podobný zákon, abychom byli schopni vystopovat eh, suroviny ilegálně dovážené z Konga do Evropské unie. Chtěla bych tedy vidět, zda komise na tomto pracuje. Za druhé, jaké opatření bylo eh, přijato eh, proti dovozu těchto konfliktních surovin? Víme, že konžané operují zde ve Francii, v Belgii, v Německu. Víme, eh, jak podporují některé skupiny rebelů, které nejsou zrovna eh, pacifisté, to jsou FDLR, eh, což nás vedlo tomu, jako západní vlády, zejména francouzskou a belickou vládu, aby, abychom přijali naši zodpovědnost eh, a Chtěla jsem tedy vědět, zda v tomto smyslu došlo k nějakým konkrétním iniciativám zaměřeným na eh, toto přijetí zodpovědnosti a tyto reakce. Děkuji. Ještě pan Zeller a potom paní Nečeva, Nedělčeva. To, já. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve on je na řadě, já jsem se pak taky hlásil. Já chci taky hovořit. Chceme hovořit oba. Dobře, jste zapsán. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za udělené slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych vyslovit ohromný respekt na adresu paní Nedělčivě, která pracovala za velice obtížných podmínek. Musím ještě jednou objasnit, že Evropská unie nefinancovala tyto volby. Nýbrž stát Demokratická republika Kongo se snažila to financovat z vlastních prostředků a slyšeli jsme, že to stálo skoro jednu miliardu dolarů, jenom přípravy voleb. A tyto volby byly připraveny skutečně ve vysoké časové tísni, protože myslím v březnu nebo v dubnu padlo to rozhodnutí, že dojde k volbě prezidenta ještě v tomto roce což bylo také ze strany současného a pravděpodobně i dále zůstan, zůstavšího ve funkci prezidenta vyvolalo prostě ten mm, časový tlak, časovou tíseň. Můj pocit, který jsem si přivezl z této mise sledování voleb, jsou velice dvojznačné. Stejně tak, jak už to tady uvedli kolegové. Já jsem nebyl v Kinčase já jsem byl v západní provincii Bakongo a jeli jsme až do přístavního města Matády a prostě všiml jsem si, že lidé samotní eh, měli velké očekávání během těchto voleb a částečně mm, stáli velice trpělivě v dlouhých frontách, než mohli odevzdat svůj hlas a často museli se zklamáním odejít, protože nenašli své jméno na volebních seznamech. Ale celkově, jak si zůstala nálada klidná, přičemž v provincii Bakongo lidé nezastírali, že e, jsou proti prezidentovi Kabilovi a že jejich favoritem je Echiken Shizikeidi a také v těch volebních zastávkách přímo na místě, v těch jednotlivých místech voleb, volebních místnostech, jsme mohli konstatovat, že v provincii Makongo místní eh, představitelé se snažili do určité míry jaksi dobře uskutečnit a provést volby. Co jsem si všiml na druhé straně, když vidím volby u nás, ku příkladu v Německu, a já jsem sám na lokální úrovni odpovídal za zorganizování voleb, eh, tak je to tak, že před volbami a v den voleb samotný panuje přece jenom určitá nervozita, zda všechno dobře dopadne, zda odpovědní činitele učinili vše. A my jsme byli vlastně ještě dva dny předtím u ústřední volební komise, Eh, která vlastně zasedala v takové polorozbořené budově a tam bylo úplně jaksi mrtvolné ticho, bych řekl, prostě žádná hektika, žádné vzrušo, polovina kanceláří byla prázdná. No, to bylo přece jenom do určité míry nápadné, že zjevně ústřední volební komise to všechno viděla eh, s velikým klidem je třeba konstatovat, že tato země, která byla drancována válkou, hladem, E, prostě nemůže být e, ovládána jenom hrst a nemůže jí vládnout pouze hrstka lidí. E, v ústavě Demokratické republiky Kongo je zakotveno, že Kongo by mělo mít federální strukturu. To bylo prosazen, pardon, a to bylo teď vyškrtnuto z ústavy současným novým prezidentem, který se chce pokusit ovládat centrálně rukou jedinou tuto zemi ale tato země samozřejmě je zmítána četnými kmenovými konflikty a e, zároveň pronikáním ozbrojených skupin ze sousedních států, zejména na severovýchodě a na východě země, trpí obyvatelstvem a terorizováním ze strany milicí. Co zbývá? I diplomatičtí zástupci Evropské unie a členských států vlastně měli malé naděje, že by se mohlo něco rychle změnit na těchto poměrech. Což je samozřejmě politování hodně. Byť se domnívám, že je a musí být naší úlohou Evropské unie i členských států Evropské unie, abychom této zemi, která je tak velká jako polovina Evropy, eh, věnovali větší pozornost. Zároveň se konaly také volby v Egyptě které mm, prostě ovládaly u nás dělovací prostředky jako téma, zatímco o Kongu eh, vůbec takřka nepadla zmínka, nemělo to žádnou eh, velkou pozornost eh, ve veřejnosti a ze strany sdělovacích prostředků. Máme tedy v Demokratické republice Kongo celou řadu problémů, které ale e, jsou zapříčněny koloniální minulostí této země, takže i kousek evropské odpovědnosti nestrácet ze zřetele tuto zemi a snažit se tam, kde je to možné, pomoci, ať je to jakkoliv obtížné protože ty potíže, které to sebou nese, již tady byly vylíčeny, začíná to vlastně v těch politických eh, strukturách, v roztrženosti země, v neexistenci struktur a infrastruktur, ale přesto neměli bychom odvracet naše oči od Demokratické republiky Kongo. Děkuji. Děkuji, pane Gálere. Ano, děkuji mnohokrát eh, já jsem chtěl také velice poděkovat Marii Nedělčevě a všem kolegům Evropského parlamentu za práci, kterou vykonali. Maria Nedělčeva eh, si zaslouží dík zejména proto, že ve svých zprávách a ve svých stanoviscích skutečně aplikovala naše standardy a nenechala se ani zastrašit, ani přemluvit, to, co bylo konsta, aby prostě nějak zkrášlovala to, co je třeba říci. A myslím si, že to je jeden takřka až skandal bychom to mohli nazvat, že existovaly takovéto pokusy. Eh, Kongo je vlastně země, kde bychom bývali měli také říci, že tyto volby na základě informací, které jsme měli, že tam prostě nepojedeme, abychom pozorovali ty volby, protože bylo možné odhadnout, že nebudou v nejmenší míře odpovídat našim požadavkům. A ta to je situace, které, s kterou jsme byli konfrontováni i dříve tady v našem parlamentu v odpovídajících pracovních eh, skupinách a na komisi byly tendence říci, nepojedeme tam, ale členské státy prostě, určité členské státy prostě se snažili eh, vyvíjet tlak na to, aby se tam jelo. A to jsou stejné státy, které potom, když došlo k tomu, jak k tomu došlo, se to snaží prostě nějakým způsobem zaretušovat a zkrášlovat a představovat úplně jiný obrázek, než to, jak to opravdu bylo. A myslím si, že to bychom rozhodně neměli akceptovat v našem parlamentu. Já naprosto podporuji, eh, stoprocentně podporuji Marii Nedelčevu u její jasné zprávy, předběžné zprávy a také podporuji a naprosto stojím za jejím komuniké, eh, které vlastně vydala Myslím si, že bychom měli očekávat od Evropské unie, od Cathy Ashton, od naší Evropské vnější služby, aby nejpozději teď, poté co nejvyšší jsou tyto volby, tak jak si promávnul, že byly bez jakéhokoliv problému, aby tedy Ashton řekla, že takto to nejde. Prostě tady Evropská unie odpírá dát jasné stanovisko a to nelze akceptovat. A já právě v současné době pracuji na dopisu adresovaném Lady Ashtonové, abych ji skutečně požádal, aby pojmenovala to, k čemu tam došla. E, je to prostě falšování, ale já tady mám výraz. Nebo vytiskl jsem si webovou stránku Seny, prezidentské volby, provincie Katanga, Eh, sčítání hlasů Milan Kuli je tam 298 tisíc voličů a 99% z nich údajně šlo k volbám a 100% hlasovalo pro Kabilu. No to je nestydatost. Prostě eh, pakliže to není, a já si myslím, že to je prostě sfalšované, protože to nemůže být pravda. To, co se tady s námi děje, nebo ten pokus, jak se s námi vláda Konga pokouší nakládat, to je tedy dobrodružné. A to by Evropská unie rozhodně neměla akceptovat. Nemáme nejmenší podnět tomu, abychom běhali za těmito lidmi a abychom akceptovali to, co se nám tady snaží nalhat. Byť bychom tam měli hospodářské zájmy, neměli bychom to akceptovat. A proto doufám, přeji si a jsem přesvědčen o tom, že metodologie, kterou musíme aplikovat při sledování voleb, musí se odrazit v té konečné správně a tohle najdeme i v konečné závěrečné zprávě kolegyně Nedělčevy a chci se, chtěl jsem jí poděkovat za to, Eh, jak to zpracovala. Očekávám od rady a od členských států, že se postaví za tuto zprávu a že z ní vyvodí odpovídající důsledky. A ne, že to bude jako po roce 2006, budou dělat business as usual. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem. Marie, přejete si ještě slovo? Ano, prosím. Jenom stručně chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří promluvili a vyslovili podporu a povzbuzení. Já to chápu jako přesně tu úlohu, kterou má Evropský parlament hrát. Třeba, že ještě nemáme tedy čistou zahraniční politiku EU. My jsme takovou tribunou, která má e, tuto činnost vést a musíme říkat to, co lidé v těchto zemích si myslí, a, to si myslím, že ukáže velice pozitivně obrázek parlamentu. Chtěla bych se zmínit v některých otázkách. Stanovisko Evropské unie vůči změně ústavy. Chtěla bych připomenout, že ta ústavní změna eh, je provedená prostřednictvím orgánů, které byly tedy zvolené. A jakou tedy my máme legitimitu v, při takovýchto rozhodnutích, protože my máme být těmi prvními, kdo řeknou, že demokratické orgány je třeba respektovat, protože je třeba respektovat jejich rozhodnutí a tak dále. Proč tedy posíláme za této situaci na místo e, misi Evropské unie ke sledování voleb? Jedná se o mezinárodní zájem a já bych také mohla obrátit tu otázku jak by se dalo interpretovat, kdybychom jako Evropský parlament nebo Evropská unie nevyslali to misi. Jak už bylo v roce 2006, říkala paní kolegyně, došlo k velké změně. V roce 2006 tam hlavní úlohu hrála mezinárodní společenství, tentokrát to byly konžané sami, konžská společnost, eh, která tento proces vedla. Jaký signál by vydala Evropská unie, kdyby na tyto volby nevyslala žádnou pozorovatelskou misi? Je třeba si to jasnit, ujasnit. Tyto mise slou- slouží k tomu, aby došlo k detailní a přitom neutrální nezávislé analýze voleb a aby na základě těchto zjištění eh, byly, byla předložena doporučení a tedy aby v následujících volbách byla tato doporučení aplikována a aby v dané zemi eh, uvažovalo o tom, jakým způsobem aplikovat tato doporučení, aby tedy to naše doporučení nezůstalo jen na papíře. V roce 2006 Eh, došlo k závěrům, jen dva z nich byly, eh, byly vzaty v úvahu. A my tedy chceme psát taková doporučení, která jsou pragmatická, a také je diferencujeme, abychom tedy nestanovili předně nějakou eh, ambici, která by byla Eh, užitečná eh, pro demokracii, která už má tedy eh, pevný základ. Ale jde o to, abychom předložili ta doporučení, která budou aplikovatelná. Co se týče zákonu o penalizaci homosexuality, já teď nevím, to není přesně moje úloha, ale co se týče situace ve východním Kongu, i tam má úlohu Evropská unie. Já jsem byla v Norkivu, v, na severním Kivu a byla jsem také na jihu. A musím říci, že ohledně bezpečnosti mohu říci, že se situace vyvíjí pozitivně a je to také díky e, činnosti EUPOL, EUSEC e, vedené Evropskou unii. To je významné. Na jedné straně e, dochází k dalšímu odzbrojování a boji proti ozbrojeným skupinkám, které ještě stále jsou na tomto území, ale také Vidíme, že už tu je policie, policejní složky, které jsou školeny a vědí, že nikdy nemají použít zbraně proti civilistům. To samo o sobě je velice pozitivní, protože to mění tedy chování eh, policistů, to bylo vidět i při hlasování samotném. A eh, musím říct, že se chovali opravdu exemplárně a na druhé straně veřejnost si uvědomuje, že je zapotřebí Eh, eh, chápat eh, ozbrojené složky ne jako nějakou hrozbu, ale jako někdo, kdo chrání jejich práva. Ještě ohledně těch vystupování surovin, Kimberlyský proces žádal Eh, aby k tomuto došlo. Já vím, že se k tomu eh, vracovala různá fora před dva poslední roky, ale je třeba, aby se tomu ještě věnovala další pozornost, aby bylo tedy eh, zjištěno, jak dál postupovat v tom kimberlickém procesu, protože i Evropská unie tu má svou zodpovědnost. Ještě jednou chci poděkovat vedoucímu delegace Evropského parlamentu panu Pedro Regezovi a dalším pozorovatelům voleb. Při této příležitosti jsem využila tedy toho, abych um, nadále mohla podporovat dobrou spolupráci mezi pozorovatelskými misemi, eh, jež mají ty doplňovat delegace Evropského parlamentu. Delegace Evropského parlamentu je taková, aby posílila politickou váhu eh, pozorovatelské mise. A často ty mise se koncentrují jen na expertní záležitosti, a právě proto tam byla také ta delegace z parlamentu, aby byla dodána i politická váha. To je takový další prostředek toho, jak posílit, prosazit, prosadit lépe eh, ty naše závěry. Děkuji ti mnohokrát, pane Rodriguez. Chcete to taky nějak uzavřít? Ano, velmi stručně. Paní Nelča velice dobře řekla, že tady jsou aspekty, eh, které je třeba brát v úvahu při pozorovacích misích ale také je jasné, že tady máme dostatečné precedenci v minulosti, aby Evropa věděla, jak čelit problému. My a zbytek mezinárodního společenství, protože nejenom podniky Evropské unie, tam jsou, jsou tam i kanadské podniky a je třeba, abychom měli koherentní pozici, ale nepomůže nám, bude mít pouze Evropa koherentní pozici a další společenství, další země budou mít zase odlišnou. Je důležité, já vím, že je obtížné v mezinárodním společenství dosáhnout koherentní pozice, ale měli bychom se alespoň o to pokusit. To je to, oč mi jde a s veškerým respektem vůči vítězství kabily v Kinčase, jenom krátkou anekdotu. Já nemám žádnou referenci, já nemůžu říct si, kdo to vyhrál, ale jestli vám to poslouží eh, v celou řadu volebních místností, které jsme viděli a zejména tam, kde jsme viděli, jak počítali hlasy za svitu svíčky, eh, tak jenom ve dvou vyhrál Gabila a ve všech ostatních vyhrál možná jenom tak z 30%, čili 90-95% to mi přijde tady opravdu přehnané. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát všem. Eh, vaše zprávy byly nesmírně zajímavé. Eh, dovolím si tedy uzavřít bod 14 programu našeho zasedání. Do bodu různého nemáme nic. Bod 16, eh, poslední další zasedání naše příští zasedání se koná 12. ledna 2012 a přeji všem krásné svátky. Děkuji vám.